Drazí kolegové, takže hm, navrhuji vám, abyste ukončili svoje individuální rozhovory, abychom mohli zahájit naše jednání. Bod jedna. Pořád jednání byl rozdán, nedostala jsem žádné připomínky. Eh, jenom chci říct, že zítra bude stávka SNCF z důvodu Eh, důchodů, takže mm, raději nebudeme brát na sebe riziko a tudíž eh, pravděpodobně k určité změně z hlediska bodu 12 eh, budete informováni. Schválení zápisu ze schůze ze 17. května. Tento zápis je schválen. Bod 3. sdělení předsedy. Chtěla bych vás pouze upozornit na závěry Rady EPSCO 7. a 8. Eh, června. Tyto závěry schválili zvláště návrh cíle, který se týká sociální inkluze, včetně eh, snižování chudoby v rámci strategie 2020, tak aby 20 milionů osob mohlo eh, se dostat z této situace chudoby. Tyto závěry EPSCO byly také stvrzeny během posledního zasedání Evropské rady, jak jste mohli konstatovat. V návaznosti na tuto informaci myslím, že je důležité oznámit, že včera eh, jsme se setkali s delegací komise mm, s belgickým předsednictvím které eh, bylo pověřeno těmi takzvaně každodenními záležitostmi. Měli jsme tam eh, ministra sociálních věcí, který se zavázal k tomu, že bude organizovat neformální trialog. Bude to ještě před hlasováním eh, na plenárním zasedání, tedy neformální trialog hlavních směrů v oblasti zaměstnanosti. Eh, sekretariát dostal kontakt, tak abychom mohli podporovat konání tohoto trialogu v souvislosti s hlasováním eh, výboru. Víte, že jsme si přáli hlasovat o tomto bodu během prvního zasedání v září, to znamená buď ten týden od 6. září. Takže samozřejmě je nutné, abychom eh, dospěli k dohodě s radou a to v tom týdnu, kdy eh, se bude o tom hlasovat na výboru zaměstnanosti. Ještě bych chtěla oznámit, že v pátek v prostorách Evropského parlamentu ve spolupráci s APN se bude konat manifestace, která se bude týkat chudoby. Samozřejmě kolegové, kteří tady budou v pátek v našich prostorách, jsou srdečně zváni, aby se účastnili této manifestace. Tak tak jako obvykle zasedání tohoto výboru eh, je eh, vysíláno na webových stránkách, je tady kamera, takže nedělejte grimasy, říká paní předsedkyně. Teď se dostaneme eh, k těm zásadním bodům našeho programu. Je to bod 4. Tady předám slovo naší místopředsedkyni paní Figueiredo, která se bude zabývat kompromisními pozměňovacími návrhy ke své zprávě ohledně role minimálního příjmu boji s chudobou a při podpoře společnosti otevřené sociálnímu začlenění v Evropě. Paní zpravodajko, máte slovo. E Děkuji, paní předsedkyně. Jak kolegové vědí, máme za sebou práci a e, spolupráci se zástupci různých politických skupin, e, kteří přispěli k této naší práci. Poslanci, asistenti. A podařilo se nám vypracovat celou řadu kompromisů. Nevždy eh, se jedná o eh, naprostý konsenzus všech a v některých aspektech v této fázi eh, jsou tam ještě místa, které vyžadují revizi. Ale v předběžné fázi bych chtěla říci, že je tam velice mnoho chyb v překladu, a to jak v pozměňovacích návrzích, tak v jednotlivých jazycích, v překladech. A to se týká také kompromisních návrhů. A díky tomu je naše práce velice obtížná. Komplikuje to práci, komplikuje to vypracování kompromisů. Já jsem eh, našla celou řadu eh, chyb, dokonce i v mých návrzích, v mých kompromisních pozměňovacích návrzích. A dokonce již v hlasovacích seznamech naleznete některé změny, cílem zlepšit text. A v některých případech dochází ke zmatku a k zaměňování eh, průměrného eh, příjmu a vyjednaného příjmu. A jedná se o zcela jiné hodnoty, jiné částky. A my se zde zabýváme eh, tím, že 60 průměrného příjmu v jednotlivých zemi ve všech zemích to znamená na národní úrovni a nikoli na úrovni EU. A to je velice důležité proto, abychom mohli pochopit eh, vůbec koncepci minimálního příjmu, o kterém jednáme spolu s dalšími eh, tématy. A pak jsou zde další otázky a oblasti, které se týkají citlivých témat. Ve výboru, jako je náš, a typ naší práce. Témata, které se týkají chudoby, o které hovoříme, a také rovnosti. To všechno jsou témata, které v různých jazycích jsou překládány rozdílně. A to vše komplikuje vypracování kompromisního návrhu a dosažení schody. To znamená, my, kteří jsme pracovali na této zprávě, tak jsme se potýkali s těmito problémy. Jsou chyby i v jiných jazykových verzích, které já neznám. Proto vás tedy prosím, abyste se podívali až do zítřka na jednotlivé verze a pokud budete mít nějaké pochybnosti, tak se na nás obraťte, abychom to ujasnili a opravili, protože je to důležité pro porozumění našich návrhů, kompromisů. A v některých případech Eh, mohou být tyto změny rozhodné rozhodující pro to, abychom dosáhli schody. Protože velmi často jsem zjistila, že eh, problém nebyl obsahový, ale problém byl opravdu v překladu. Všichni chtěli říci to tež, ale bylo to napsané jiným způsobem, proto se neschodli. Pokud jde o kompromis, číslo, po kompromis A, tak ten je velice jednoduchý, podle mě tam nebudou žádné problémy. A pravděpodobně většina, nebo dokonce všichni ho podpoří. Pokud jde o kompromis B, to platí stejně, je to totéž jako u A. A v případě C a také D, tam se nedomnívám, že by mělo dojít k nějakým problémům. Kompromis E, tam jsme zjistili, některých, eh, některé problémy v jazykové verzi, ale tyto problémy jsme již opravili, pokud se nemýlím. Eh, podívejte se prosím na eh, kompromis E, jestli tam ještě není něco, co bychom mohli opravit. To Totež platí pro kompromis F. Chceme se vyhnout pochybnostem o sociální klauzuli smlouvy a hovoříme o článku 9 smlouvy, současné smlouvy, to znamená současný článek 9. Ehm, je to v závorce na konci, aby tam nebyly žádné pochybnosti. Potom kompromis G. Tam opět podle mě nebudou žádné pochybnosti. Dále je tam H a I, to bude opět snadné. A nyní přejdeme je. Tam doufám, že nebudou problémy, ale uvidíme. Vyslechneme si jednotlivá stanoviska kolegů. Totež pokud jde o kompromis, ještě je. A pokud jde o písmeno K a M, tam očekáváme určité problémy. Pokud jde o písmeno K, kompromis, tak eh, problémy se budou možná týkat některých termínů. Protože tam opět došlo k chybám v překladu, které jsme se snažili odstranit. A myslím si, že současná verze textu by měla být eh, již v pořádku. I v případě L už by měla být větší schoda, ale pokud bude mít někdo s tímto eh, kompromisem problémy, tak prosím vás, dejte nám to vědět. Písmeno M to je kompromis, který se snaží vzít ohled na různá stanoviska, zohlednit je, ale snaží se také o něco navíc. V tomto Evropském roce boje proti chudoby se snaží vyjádřit konkrétně opatření, a to prostřednictvím podpory komise, aby eh, realizovala cíle v této oblasti. A to zejména prostřednictvím akčního plánu a při provádění eh, rámcové směrnice, která se týká minimálního příjmu v členských státech. A jsou zde definovány některé myšlenky, vždy s ohledem na jednotlivé národní postupy. To znamená kolektivní smlouvy, národní legislativa. Mohou existovat pravidla a normy, které jsou společné, společné ukazatele e, v případě dostupnosti a kritéria, která nám umožní, jaké jsou jednotlivé úrovně v jednotlivých státech, a sociálních stranů, stran. A pak jsou zde společné ukazatele pro vyhodnocení výsledků a vyhodnocení dopadů, účinnosti e, politiky proti chudobě. A e, zajistit také Eh, efektivní follow-up všech postupů. Myslím si, že parlament zvýší svou prestiž, že se mu eh, podaří schválit tento návrh. Myslím že pro, pokud bude mít eh, dostatek síly v radě. A zohlední také to, co řekla již paní předsedkyně. Tedy i přesto, a víte, to víte všichni, že eh, cíl snížení chudoby o, pro 20 milionů lidí je vzhledem k závažnosti současné situace, eh, kdy se jedná o více než 5 milionů lidí, a někdo dokonce hovoří o více než 100 milionů lidí, kteří žijí skutečně v chudobě. A mm, to již nám ukazuje, jak ta situace je závažná. Ale jestliže my nevytvoříme praktické nástroje, abychom pomohli členským státům v realizaci konkrétních opatření, pak se domnívám, že my nebo ti poslanci, kteří zde budou za deset let, budou velice litovat, eh, že byly napsány určité věci, ale nedošlo k jejich realizaci. To znamená, situace je velice obtížná a je zapotřebí udělat více. Již k tomu nemám více co dodat, je to poměrně eh, složitá Eh, otázka. A dále je zde pozměňovací návrh N. Tam je již změna, již se nehovoří o mediánu, ale o střední příjmu. A to tež platí pro eh, kompromis O, ani zde tedy neočekáváme nějaké problémy. Máme již hlasovací seznam, který je zatím provizorní. Eh, seznam, který nám tedy poslal sekretariát, je stále provizorní. Já jsem stále ještě ochotná eh, zvážit případné změny po následné diskuzi, kterou budeme nyní mít. A také s ohledem na postoje kolegů politických skupin. Děkuji, paní. Merci beaucoup, madame Lina. Děkuji eh, mnohokrát. Paní Dna, pak pan Adam. Děkuji mnohokrát. Děkuji za odvedenou práci v této oblasti. Víme, že je tu obrovské množství pozměňovacích návrhů a velmi jste se snažila o kompromisy a myslím, že i původní zpráva byla velmi kvalitní a smířlivá. Pokud jde o minimální příjem na státní úrovni, chci sdělit, že pokud jde o skupinu ALDE, eh, nedomnívají se, že rámcová směrnice je cesta vpřed. A pokud jde o kompromis M, nechápu. V kompromisu M je uvedeno, že bude vytvořen určitý mechanismus a v polovině kompromisu návrhu tato iniciativa by měla přenést akční plán a měla by to znamenat tedy také naplnění rámcové směrnice o minimálním příjmu. Pokud eh, tyto návrhy týkající se eh, rámcové směrnice nebudou schváleny, tak eh, bude těžké podpořit zbytek kompromisních návrhů, protože pokud se snažíte, aby iniciativa se týkala rámcové směrnice a žádná rámcová směrnice nebude, tak nedokážu si představit, jak by to bylo možné vyřešit bez eh, řady problémů. A otázku také, zda máte připraven náhradní plán, pokud eh, pozňovací návrhy o rámcové směrnici nebudou schváleny. Rovněž hovoříte v řadě pozměňovacích návrhů o ukazatelech chudoby. Hovoříte o 60% eh, mediálních příjmů. A já tomu rozumím tak, že rada dospěla k závěru na posledním zasedání rady. Shodli se tedy na návrhu komise, že budou existovat tři odlišné ukazatele a bude ponecháno na členských státech, zda budou používat 60% mediánu nebo ne. Zda budou používat eh, domácnosti, kde není žádný příjem, zda budou používat indikátor eh, domácnosti, které nemají určité typy spotřebního zboží, televizory, ledničky a podobně. Takže já budu doporučovat, aby naše skupina hlasovala proti 60%. Ne, že bych byl úplně proti tomu, ale protože mám pocit, že tyto jednotlivé indikátory musí být eh, přeskoumány ve světle dohody eh, na radě a schválení návrhu komise. A také pokud stanovíte 60 tak zcela evidentně lidé, kteří dosáhnou 60%, budou stejně tedy na jiné úrovni příjmu a není to prostě udržitelný indikátor. To se týká pouze kompromisu M, kde máme určitý problém. U ostatních kompromisů ten platí a týká se to zejména pozornosti návrhu o konkrétní rámcové směrnici. Sur le bouton, ça va pas. Euh, Frédéric Dardenne. Frédéric Dardenne a pak Jill eh, Lambert. Merci, madame la Présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve chtěl vypíchnout tuto práci, kterou eh, realizovala paní Figueiredo jednak ve své původní zprávě a pak ve snaze najít kompromis, eh, vzhledem, že tady je velmi mnoho pozměňovacích návrhů, jak jsme to uvedli již minule. Myslím si, že tady byla vůle dospět k vyváženému kompromisu. Ta vůle tady jednoznačně eh, byla ze strany zpravodaje a naše skupina chtěla přispět k tomuto vyváženému kompromisu kompromisu, který by byl podpořen naší skupinou. Tak, jak jste pochopila, klíčovým prvkem je kompromis M. Kompromis M a pojem směrnice. Hovořila o tom paní Lin. Já si myslím, že to je skutečně prvek, který může vytvářet určité rozdíly mezi námi. My jsme chtěli zdůraznit význam toho, abychom měli v této zprávě pojem rámcové směrnice. Rámcové směrnice, tak jak to bylo vypracováno na úrovni M, to znamená, ponechali bychom při dodržení, eh, dodržovali bychom a respektovali bychom veškeré národní postupy aniž by tady byl nějaký autoritativní přístup vůči národním státům. Ale bylo by dobré tady mít rámec, který by umožnil pokročit v této oblasti. Nepopiratelně všichni budeme souhlasit s tím, že je významné bojovat proti chudobě a že tento boj se musí posílit. Hovoříme o tom eh, v souvislosti s cíly 2020 konstatujeme, že strategie Lizabonská nebyla v této oblasti úspěšná. Konstatujeme, že doporučení Rady z roku 92 a také komise z roku 2008 ohledně minimálního příjmu neumožnila rozšířit tento pojem na úrovni všech členských států. Není to postačující a přitom nepopiratelně to sehrává roli minimální mzda, může sehrávat roli v boji proti chudobě. Myslím si, že všechny skupiny jsou tady zajedno. V rámci navíc toho roku boje proti chudoby a v souvislosti s touto důležitou zprávou je tady příležitost požádat eh, komisi o iniciativu. Chtěli bychom důrazně vypíchnout nezbytnost hlasovat pro tento kompromis M a mít v textu, který je zde převzat, normy a indikátory z hlediska způsobilosti, z hlediska minimálního příjmu, tedy ukazatele, které umožní zhodnotit tuto minimální mzdu, které umožní vyhodnotit eh, výsledky a také eh, vyměňovat si osvědčené postupy. Myslíme si, že to není v rozporu s politikou, kterou provádějí jednotlivé členské státy v této oblasti a proto zdůrazňujeme tento prvek eh, v kompromisu M. Myslím si, že ostatní kompromisy můžeme podpořit, nemusíme to tady zdůrazňovat, tak jak je vypracovala paní zpravodajka. Děkuji. Děkuji. Drazí kolegové, když jsem odešla za panem profesorem Montym, tak se seznam řečníků navýšil. Navrhuji vám, abychom se uklidnili. Vidím, že tady lidé se pohybují v tomto sále, takže můžete se zapsat přerušíme mm, naší diskuzi. Navrhuji, abychom tedy postupovali takto. Budeme mít potom eh, zde vystoupení pana profesora Montyho a pak se vrátíme k diskusi, kterou jsme již započali, takže nebudeme natolik vystaveni časovému tlaku a budeme se moci vyjádřit těmto kompromisům. Je někdo proti tomuto návrhu eh, procedurální povahy? Nikoli. Pane profesore, děkujeme mnohokrát, že jste mezi námi. Přáli jsme si jako výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Nemáme tam ještě sociální inkluzi, tak jak je to v případě portfeje eh, komisaře, možná, že tomu tak jednoho dne bude. Ale víme, že v rámci mandátu, který eh, jste identifikoval jako velmi významný z hlediska vnitřního eh, trhu, sociální aspekty sehrávaly významnou roli. Předložil jste 10. května tuto zprávu. Tato zpráva je nyní k dispozici komisi. Komise určitě na tomto základě vypracuje nové legislativní nebo nelegislativní návrhy a samozřejmě, že náš výbor bude velice bdělý proto, aby v nové eh, rovnováze, která je navržena na jednotný trh, sociální dimenze nebyla opominuta nebo dána stranou tomto duchu jsme si přáli mít s vámi eh, tuto výměnu názorů, tak aby na počátku tohoto procesu jsme mohli ověřit, zda návrhy a závěry, eh, které jste předložil, odpovídají stanoviskům členů tohoto výboru. Předávám vám slovo a pak budete podroben tomu obvyklému cvičení Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Jsem velice poctěn, že má možnost setkat se s členy tohoto výboru Evropského parlamentu. Velice si cením významu tohoto výboru a zvláště jsem rád, že tomuto výboru eh, předsedá politická osobnost, s kterou jsem také spolupracoval, když jsem eh, fungoval jako komisař pro ekonomické záležitosti v eh, Evropské, Evropské unii. Paní předsedkyně, vy jste uvedla eh, rozhovor, který jsem poskytl novinám Le Monde před rokem. Titulek byl Oživit Evropu tím, že se skloubí jednotný trh se sociálními aspekty. Myslím si, že předseda Evropské komise pan Barroso také četl tento článek. A myslím si, že to mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí požádat mě, abych připravil zprávu pro něho ohledně oživení jednotného trhu. A tudíž sociální aspekty ekonomického oživení jednotného trhu jsou, nejsou pouhým estetickým eh, doplňkem, ale představují podle mého názoru podstatnou záležitost eh, tohoto postupu oživování jednotného trhu. A s vaším svolením budu pokračovat anglicky. Jsem přesvědčen, že téma oživení jednotného trhu je dnes mnohem viditelněji významné než loňského října, když předseda Barroso rozhodl o spuštění této iniciativy skrze mou zprávu. A to ze dvou dalších důvodů, které se ukázaly později. Jedna krize eura a jednak fiskální krize většiny členských států. Krize eura je samozřejmě krizí, která souvisí s přílišným zadlužením a s přílišnými deficity, ale v pozadí je dle mého soudu do značné míry nedostatek ekonomické unie. Máme měnovou unii, avšak domnívali jsme se, že Ekonomická a měnová unie stojí za zkratku EMU a pokud to mohu přehnat, ale pouze trošku, v praxi to vypadá tak, že EMU znamená ekonomická nebo měnová unie podle rozhodnutí jednotlivých členských států. Takže máme eurozónu v Evropě, která je velmi vyspělá pokud jde o evropskou integraci, protože se rozhodla pro jednotnou měnu, ale v řadě případů zaostává za členskými státy, které nejsou v eurozóně, pokud jde o ekonomickou unii, pokud jde o naplnění jednotného trhu. Některé z problémy Řecka s veřejnými financemi právě s tím souvisejí. Proto to není povzbuzující pro eurozónu sledovat, že Evropa mimo eurozónu, Spojené království, Dánsko, Švédsko, nové členské státy, mají více z ekonomické unie, více dodržují jednotný trh než státy eurozóny. A víme ze zkušenosti například Spojených států, že jednotná měna bude pevná a přispěje ekonomické výkonnosti dlouhodobě pouze pokud bude podepřena dobře integrovaným jednotným trhem s faktorem mobility jako jedním z požadavků. Takže krize eura přikládá zvláštní význam a to je v poslední části mé zprávy právě oživení jednotného trhu. A potom tu je také fiskální krize. Můžeme se bavit o tom, zda je něco správné či nesprávné. Většina z členských států se snaží o politiku fiskální konsolidace po řadu let a bylo by samozřejmě nerealistické očekávat stimuly pro ekonomický růst, který by přicházel z rozpočtové strany po dva nebo tři roky, kde může čerpat zdroje ekonomický růst v následujících letech. Možná z oslabení eura pro země eurozóny, ale do značné míry na úrovni 27. Jeden z mála zdrojů růstu bude zásadní další zdokonalení strukturální organizace evropské ekonomiky skrze mnohem větší míru integrace. A tudíž větší intenzitu jednotného trhu. A z těchto důvodů jsem přesvědčen, že jednotný trh je nyní potřebnější než kdykoliv dříve v Evropě. A současně, pokud chceme být realističtí, musíme také říci, že jednotný trh, který je potřebnější než kdy jindy, je také nepopulárnější než kdy jindy v řadě z našich zemí. Tak jak řešit tuto schizofrénní situaci? Má odpověď ve zprávě předsedovi Barosovi, za níž musím velmi hluboce poděkat Evropskému parlamentu, protože jak mnoho z vás ví, Vedl jsem konzultace s každou z politických skupin v parlamentu a s řadou výborů parlamentu. A je to sice má zpráva, ale pokud jsou tam kvalitní části, tak za ně vděčím do značné míry parlamentu a proto jsem velmi rád dnes s vámi. Stanovisko vyjádřené ve zprávě je, že bychom se měli snažit pochopit důvody, proč jednotný trh je stále nepopulárnější. A měli bychom definovat před krizí, již definujeme tedy únavu z integrace. Samozřejmě drama okolo směrnice o službách a francouzském referendu zviditelnili obecná dilemata a obavy obklopující tuto otázku. A kromě únavy z integrace přichází i únava z trhu, protože došlo ke ztrátě prestiže tržních modelů, zejména v jejich anglosaské podobě. A když se podíváme na následující roky ve středně a dlouhodobém výhledu, vidíme, že celá řada evropských zemí vidí úspěch malých pravicových stran a na levici, kdy vlastně jediný společný prvek je odmítání evropské integrace. A i levý střed a pravý střed, ty hlavní strany, které byly lokomotivami evropské integrace v posledních desetiletích, vypadají, jako by byly eh, vlastně omezovány s těmito velkými soupeři. Tedy ponechány sami o sobě, budoucnost eh, jednotného trhu je buď šedivá, anebo černá, ale určitě ne růžová. A můj návrh tedy je snažit se pochopit jednotlivé obavy pochopit podstatu těchto obav, do jaké míry jsou ty obavy opodstatněné, jak zlepšit eh, didaktické vysvětlení, ale pokorněji také, jak zapracovat určité z těchto obav do evropských politik. A sociální obavy, a tady jsme ve výboru pro sociální věci a pro zaměstnanost parlamentu, tedy obavy v oblasti zaměstnanosti a sociální, nejsou určitě nepodstatné. Je třeba se s nimi vyrovnat. Já jsem nezmínil, že skutečnost, že nyní díky Lisabonské smlouvě došlo k oficiálnímu uznání, že Evropa chce být vysoce konkurenceschopnou sociálně tržní ekonomikou, nás nutí intelektuálně pochopit, do jaké míry je konkrétně možné být takovou vysoce konkurenceschopnou sociální, sociálně tržní ekonomikou na evropské úrovni. My víme, že to možné na národní úrovni a možná zkušenost Německa s, s zkušenosti tedy sociální tržní ekonomiky z dob Ludvíka Erharta jsou výmluvné, ale otázka, zda můžeme kombinovat k integraci trhu a pozornost sociálním otázkám na evropské úrovni. Tady si zatím nejsem vědom jasných řešení a má zpráva se snaží eh, naznačit určité cesty k této k tomuto velmi vzrušujícímu intelektuálnímu modelu. Abych byl konkrétnější, Ve zprávě naleznete v zásadě tři stavební kameny. Budovat tedy silnější jednotný trh, vybudovat ho tam, kde neexistuje, v oblasti služeb, v oblasti digitální a podobě. A za druhé, jak vybudovat koncenzus o silnějším jednotném trhu, protože jinak ten jednotný trh nenastane. A za třetí, jak skutečně realizovat tento jednotný trh. A strávím poslední minuty odkazem na vytváření koncenzu o jednotném trhu, což jsou aspekty sociální povahy. Co je třeba vykonat, abychom nejen dosáhli určitých sociálních cílů, ale podle mého soudu jak bychom usmířili trh a sociální oblast. Jedna věc je ekonomická svoboda a práva pracovníků po případech Viking Laval, to je odstavec 3.2 ve zprávě. A tady musím říci, že jsem měl společné konzultace s vedením ETUKu, tedy Evropské odborové konfederace, a snažili jsme se definovat postupy pro možná řešení, protože je to pro nás nepříjemné, pokud se objev, ukazuje, že svobody trhu jsou v rozporu s právy pracujících a to není pozitivní pro práva občanů. A máme tu dvě klíčová doporučení ve zprávě. Za prvé vyjasnit eh, realizaci vysílání, směrnice o vysílání pracovníků a posílat šíření informací o právech a povinnostech zaměstnavatelů. Administrativní spolupráce a sankce v rámci volného pohybu osob a přeshraničního poskytování služeb. A druhé, pokud budou schválena opatření v cílem vyjasnit aplikaci směrnice o vysílání pracovníků, zavést ustanovení zaručující právo na stávku dle článku 2 nařízení Rady z roku 1998, kde je jasně uvedeno, že v tomto nařízení, které mělo posílit vynucovací pravomoci u pohybu zboží. Měla by tam být explicitní záruka práv eh, pracovníků. A kromě toho je to otázka, která je blízká srdci naší paní předsedkyně. Sociální služby v jednotném trhu, kde klíčová doporučení znamenají nárůst pružnosti pravidel pro státní podporu vztahující se na kompenzaci revidovat pravidla pořené zakázky a se do souladu pro pravidla, pravidly o kompenzaci a navrhnout, návr, navrhnout v duchu článku 14 Lisabonské smlouvy zajistit, že všichni občané mají nárok na základní bankovní služby a zkoumat případ pro rozšíření případně na základě článku 14 opět univerzální služby v oblasti elektronické komunikace, zejména v přístupu k širokopásmé komunikaci. A v oblasti veřejných zakázek jsou tu návrhy, které by měly plnit požadavky v oblasti sociálního růstu, i zeleného, ekologického růstu. A tady vášnivě, já nevím, jestli to vášně pozitivní nebo negativní, je to velmi vášnivě sledováno, paní předsedkyní Bere. To se týká daňové koordinace. A myslím, že to souvisí s oblastí sociální. I když někteří z nás by dali přednost odvážným návrhům daňové harmonizace průřezové. Já jsem velmi skeptický, co se týče potřebnosti a proveditelnosti něčeho takového v Evropské unii dnes, ale jsem pevně přesvědčen, že skromnější přístup k daňové konace, daňové spolupráci z řady důvodů je nejen nezbytný, ale i proveditelný. A jsem povzbuzen konkrétními zkušenostmi eh, v terénu v letech 96-97 u daňového balíčku, který kdy Rada ECOFIN schválila jednomyslně skromný, ale nezanedbatelný balíček daňových opatření, zejména tedy co se týče zdanění úspor. A je třeba vytvořit nástroj pro pokrok v této oblasti vytvořením skupiny pro daňovou politiku, kde, které bude předsedat komisař, který má na starosti otázky daňové a kde budou zastoupeni ministři financí. Můžeme si říct, ano, to je všechno hezké, tyto myšlenky o zdanění jsou tak obtížné, že bude těžké je prosazovat. Já vím, ale není to nemožné. A jak to souvisí se sociální oblastí? Já myslím, že ta vazba je velmi silná, protože pokud eh, chceme, aby integrace trhu postupovala a vím, že potřebujeme více tržní integrace a nic se neděje v oblasti doprovodných daňových politik, tak budeme mít nejmobilnější faktor výroby kapitál, který bude stále více využívat eh, daňovou konkurenci oproti nejméně mobilnímu faktoru výroby, což je pracovní síla. A tvrdíme, že to funguje v zájmu tvorby pracovních a ve skutečnosti to znamená destrukci pracovních míst. A myslím, že je negativní, pokud povědomí o tom jednoho dne vytvoří vlastně kolizi, která se týká integrace jednotného trhu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane profesore, za, za tuto prezentaci která je velmi kompletní a která se dotkla přímo těch bodů, které nejvíce oslovují členy výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Pan Serkas a pan Oli Kristensen. Pan Serkas má slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Monti. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Monti. Eh, chtěl jsem říci, že váš příspěvek byl pro mě nejenom velmi zajímavý a užitečný, ale také velmi odvážný. A trvám na tom, na těchto třech aspektech vašeho eh, příspěvku, a to z následujících důvodů. Je totiž obtížné slyšet tak pevné komentáře a tak platné komentáře, jako jste nám přinesl dnes vy a to na um, politické úrovni a také na hospodářské úrovni. Hovořil jste totiž o um, politickém aspektu hospodářství. Je potřeba konsenzu, je potřeba najít společné cesty, jak podpořit Evropu a posílit Evropu. Aniž bychom se omezili pouze na um, obchod, na hospodářské záležitosti. Mám řadu otázek. Především je zjevné, že váš, vaše zpráva může být velice užitečná pro eh, dosažení schody v Unii, ale problém je, že jednotný trh dnes eh, je mnohem širší, je přesahuje hranice Evropy. To znamená, je zde dvojí výzva. Nejenom potřebujeme celkový souhlas, konsensus, a tedy eh, závazek 27 členských států pro jednotný trh, ale týká se to také celostátní scény, protože evropský trh z roku 72 tehdy ta ekonomická situace byla eh, jiná. Pravděpodobně finanční trh na světové úrovni je mnohem rychlejší než dříve. A celý zbytek eh, ekonomiky se vlastně proměňuje v jakousi dětskou hru, protože z jednoho dne na druhý den eh, dochází k téměř bankrotu jednoho státu a e, dochází k celo dlouholetým obětem. E, jsou zde dluhy některých zemí, které potom které budou spláceny za 20-30 let. A otázka tedy, ta dimenze, která přesahuje evropskou úroveň a vyžaduje také sociální dimenzi. Tak já jsem četl vaši zprávu ale eh, jaké, jaký směry jsou zde, abychom vzali v úvahu i tyto další faktory? Protože není spravedlivé um, budovat dům a přitom zničit základy. Pane komisaři, já jsem velice si cenil vašeho příspěvku, vaší zprávy a sdílím vaše obavy, ale realita ekonomiky a také hospodářské soutěže na celosvětové úrovni je jiná. Jak tedy můžeme bránit náš evropský model? Jestliže nebudeme mít eh, vnější aspekt naší hospodářské politiky v OSN a v, celý dalších, v řadě dalších eh, mezinárodních organizacích, jestliže nebudeme mít eh, univerzálnost sociálních práv všude, aby Evropa nezůstala ostrovem spravedlnosti, který je obkopen temnem, pak mm, to nebude fungovat. Pan Ole Kristensen a pak eh, pan Sergio Koferaty. I já bych eh, chtěl poděkovat eh, panu Montimu za jeho vystoupení, za tuto zprávu ohledně strategie oblasti vnitřního trhu. Ale neměli bychom se předčasně radovat, ale Poslouchá se to velmi pozitivně z hlediska této vyváženosti. Na jedné straně svobodný pohyb eh, kapitálu a zároveň práva eh, pracujících, která by se měla zachovat. Proto jsem byl velice rád, eh, že jsem si také přečetl článek v Le Monde a byl jsem rád, že pan předseda Barozo požadoval, aby se tato strategie rozvíjela. Je tady určitý základní kámen ehm, z hlediska Evropské unie a to je právě tento vnitřní trh. A pokud by měli občané akceptovat vnitřní trh, pak musíme mít společná pravidla. A k těmto eh, pravidlem je, že pokud člověk opustí jednu zemi a jde do druhé zemi, aby tam našel práci, pak samozřejmě pravidla eh, té země, kam člověk přichází, musí být dodržena. Proto si myslím, že bylo dobré, že soudní dvůr eh, vyžadovala, aby tato věc byla trochu uspořádána jinak. Máme případ Viking, Laval a další a teď máme poslední rozhodnutí ohledně eh, Lucemburku. To jsou čtyři nejdůležitější rozhodnutí v tomto ohledu. Pokud se podíváme na směrnici o službách, která hm, vstoupila v platnost minulý rok 1. prosince a pokud se podíváme na Lisabonskou smlouvu, která vstoupila v platnost a pokud se podíváme na sociální horizontální klauzuly, tak si uvědomíme, že toto vše aby bylo bývalo mohlo změnit rozhodnutí soudního dvora. My se musíme postarat o to, aby pravidla vnitřního trhu neměla přednost před pravidly trhu práce a právem na stávku. Víte, že v severských státech toto vedlo k problémům, například eh, ve Švédsku a v Dánsku. Víte, že tam neexistuje takzvaná minimální mzda, která by byla zákonem stanovena anebo která by byla stanovena v tarifních dohodách. Jsou to sociální partneři, kteří v Dánsku a Švédsku dohlížejí nad trhem práce a z tohoto důvodu pak je možné vyvíjet eh, tlak na zaměstnavatele. A to proto, aby tito zaměstnavatelé akceptovali některé požadavky zaměstnujících. A to je něco, eh, co eh, by mělo být zohledněno také ve směrnici o vysílání pracovníků. Děkuji pan Sergio Koferaty a pak eh, by bylo dobré, kdybyste, pane profesore, odpověděl na tyto první otázky. Pan Koferaty má slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, já se domnívám, že již je pryč doba, kdy eh, jste prac, začali vypracovávat ten dokument a došlo k takovým změnám, že je nutné něco korigovat. Některé změny mají charakter mm, dokonce závažných dostatků, podle mě. Je velice důležité například eh, úvaha, která se týká ve vaší zprávě potřeby eh, v harmonizaci v daňové oblasti mezi zeměmi EU. Je zjevné, že jestliže máme za cíl vytvořit trh, ve kterém nebude nerovnost a, a chceme upřednostňovat politiky rozvoje, tak to je podle mě hlavní téma Unie v dnešní době. Riziko, že by převážela myšlenka opětovné sanace, aniž bychom měli platné směry účinnosti, tak to nebude fungovat. Jak vy dobře víte, pak je zde riziko, že dojde k obrovskému problému. E, resanace samozřejmě v sebou nese očekávání a e, podmínky, které ovlivní život miliony osob. Když se ale, dochází, když ale dojde k harmonizaci, tak dochází k pozitivním věcem, ale také k negativním. Pokud je například o daňovou politiku, tak podle mě nemá příliš smysl, aby e, v mnohých členských státech byla Eh, daňová politika, která nezvýhodňuje investice. To znamená, že investice jsou pak považovány jako běžná činnost a paradoxem je, že jsou zvýhodněny zákroky a opatření, které se týkají akvizic nebo transakcí eh, finančního charakteru. V harmonizaci nedomníváte se, že je zapotřebí také eh, vnést tam kritérium rozdílu mezi daňovými politikami které jsou zaměřeny na vytvoření základních podmínek pro rozvoj a běžné aktivity. A pak jsem se vás chtěl zeptat, zda se nedomníváte e, u citlivé otázky svobody a e, hospodářské svobody a práv jednotlivých občanů, tak e, velmi cené vaše úvahy, o, které se týkají stávek a práva na stávky, tak by zde měla být také svoboda organizací. A nemluvím teď o eh, skandálních případech, které se týkají eh, kolektivního vyjednávání, ale hovořím o událostech, kdy eh, dojde k situaci, kdy rozvoj ekonomické aktivity v podniku a kolektivní zastoupení a dopad kolektivního zastoupení tak je zjevné, že v této oblasti je zde tendence a s tím já tedy nesouhlasím, ale to nic nemění. A tam by chtěli tedy exkluzivní eh, právo mezi občanem, který pracuje, a mezi, to, mezi tím podnikem. A um, došlo by k vyloučení kolektivního zastoupení, a to je agresivní formu, eh, forma, které došlo v poslední době. A možná i vy můžete říci, že určitá obezřetnost, a je to určitě zásada právě obezřetnosti, tak eh, než dojde eh, k skutečně skandálním případům, tak to možná není tak zapotřebí. Eh, Nejdříve bych chtěl říct, poděkovat každému ze tří poslanců, kteří zatím promluvili chci poděkovat za velmi velkorysé hodnocení mé práce. Pan Serkas, domnívám se, že globální rozměr, jak jste zdůraznil, je zásadní. A pokud se podíváme na jednotný trh, tak, jak jej rozvíjel Jacques Delors přesně před 25 lety s Bílou knihou, která byla předložena Evropské radě v červnu 1985, a která byla svojena v Miláně, asi největší rozdíl po 25 letech je skutečně celosvětový kontext, který vlastně ovládá náš poměrně malý jednotný trh. A vy zdůrazňujete aspekty tohoto globálního rozměru. Já jsem se ve zprávě pokusil to vzít v úvahu. A domnívám se, že to je stavba, kde evropské politiky by se měly snažit učinit více. A domnívám se, že krize a my všichni čekáme na závěry krizového výboru a na zprávu paní Beresové. Krize zvýšila zájem ve světě o multilaterální formy zprávy, které původně vznikly zde v Evropě. A Jean Monnet je právě osobou, která přišla před 50 lety s zřízením globalizace na kontinentální úrovni. A veškeré body, které zmiňujete, jsou věci, kdy, které musíme prosazovat na celostvé úrovni. Hodnoty a pravidla, která známe z evropského kontextu. A míra přijatelnosti pro Ameriku, pro Asii je Není větší, než tomu bylo před krizí, protože i oni už nejsou přesvědčeni, že je možné se obejít bez multilaterální zprávy a řízení a G20 je takovým zárodkem v této snaze. Problémem je, že dle mého názoru e, síla, se kterou Evropa bude schopna přinášet tyto pravidla a hodnoty na celosvětové fórum závisí na síle a zdraví evropské ekonomiky a na její konkurenceschopnosti. A dlouhodobě bychom se měli snažit sledovat obě záležitosti. Konkurenceschopnost evropské ekonomiky, i když celkově za to, to hřiště není úplně vyrovnané. A současně je třeba se snažit o srovnání hřiště a působit důrazněji ve smyslu sociálních norem. A to, co rozvíjíme zprávě také, pravidla pro státní podporu, kontrola státní podpory. A tady zaznamenávám, že v příštím roce Francie bude předsedat jak G8, tak G20. Francie je zemí, která možná více než kterákoliv jiná si přeje, aby byla tato zpráva vlastně v celém světě budována podle evropského vzoru. A co se týče pravidel pro státní podporu a finanční vztahy mezi státem a jednotlivými firmami, tak to je klíčové pro vyváženost celosvětového kontextu. A proč nevyužít příležitost důrazné, důrazného a silného členského státu Evropské unie při předsedání těmto celosvětovým gremím pan Kristensen v, v Dánsku a Švédsku otázky související s vysíláním pracova, pracovníků jsou palčivé. A v této fázi nemohu říci více než to málo, co je uvedeno ve zprávě. Ale jsem povzbuzen tím, že komisař Láslo Andor považuje tyto úvahy za užitečné. Měl jsem s ním dnes rozhovor a vím, že je také v úzkém kontaktu s vaším výborem a doufám, že tyto cesty, které jsou definovány ve zprávě, eh, pomohou komisi a komisaři, aby rozpracoval konzistentní strategii. A věřím, že tomu tak bude také o, u dalších částí zprávy. Zpráva je nyní v rukou komise, v první řadě parlamentu a rady a je třeba, aby byla naplněna krví a aby se tedy prosadila. Eh, děkuji vám za eh, slova pochvaly. A stejně jako vy se domnívám, že koordinace a harmonizace daňové oblasti je velice důležitým krokem a že dimenze růstu eh, musí být klíčovou dimenzí právě v oblasti koordinace. To znamená, o růst, zaměstnanost a životního prostředí, to znamená boje proti klimatickým změnám. A v rámci toho si myslím, že je přesvočivé, ale ve zprávě jsem o tom nepsal příliš detailně, je, že zvláštní pozornost musíme věnovat ještě e, fiskálním systémům právě s ohledem na investice ve prospěch e, skutečnosti, že e, při provádění paktu stabilitu stability je třeba věnovat zvláštní pozornost eh, investicím, spíše než veřejným výdajům. Pokud je o téma um, práva na stávky, která je zachráněno v rámci čtyř svobod jednotného trnu, trhu, tak vidíme stejný způsob a je to jedna z věcí, která je uvedena ve zprávě a týká se tzv. post workers, tak ve zprávě jsem o tom nehovořil, protože je to podle mě zjevné a právě vaše konkrétní zkušenost je větší v tomto ohledu. A mm, opomenul jsem tedy nejen aspekt práva na e, stávku, ale také práva na shromažďovat se a organizovat eh, zástupce pracovníkům. A proto jsem tam neuváděla podrobnější informace, ale myslím si, že eh, i v tomto s vámi mohu souhlasit. Jestliže budeme jednotný trh vidět jako trojského koně a útok na eh, svobodu organizovat se, tak pak se domnívám, že je zde další důvod, proč by se vnitřní trh setkal s dalšími, eh, dalšími nepřátelstvím. To myslím, že jsem uvedl. Děkuji. Mám tady ještě tři žádosti o vystoupení, ale využiji odpovědi, kterou jste právě uvedl na adresu pana Koferatyho. A chtěla bych eh, potvrdit tento bod, protože v rámci tohoto výboru, jak víte, jsme odpovědní za uplatňování globalizačního fondu. A od začátku tohoto mandátu jsme měli jeden školní příklad, který nás velmi zaměstnává z mnoha důvodů, ale je velice příznačný z tohoto hlediska. Je to situace firmy Dell. Nebudu zde mm, vyprávět celou historii, ale je to velmi zajímavý případ. Je to podnik, který má delokalizační strategii v rámci EU Eh, a v Irsku eh, měla tato firma podnik s vysokým počtem eh, zaměstnanců, protože plán na propouštění, který nás vedl k tomu, abychom využili globalizačního fondu, se týkal tisíce zaměstnanců. A byla to struktura, kde nebylo žádné organizované odborářské hnutí a když jsme se snažili využít tento globalizační fond, bylo velice obtížné eh, zefektivnit tuto intervenci a zajistit podmínky použití tohoto globalizačního fondu. Eh, to je zajímavý bod, když se hovoří právě o uznávání sociálních práv a propojení těchto práv s jednotným eh, trhem. To je zásadní kritická záležitost. Ještě bych chtěla jenom dodat, ta situace del potvrzuje, tuto nutnost. Jak víte, Dell poté, co uzavřel závod v Irsku, se instaloval v Polsku. Takže tam byla snaha postavit proti sobě pracující. A ta otázka strukturace a organizovanosti pochopitelně tady hraje svoji roli. Marian Arkin a Žena Barkis bude hovořit. Marian Barkin. To je právě záležitost dal, že? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji profesoru Montimu. Já jsem si s radostí četla vaši zprávu a já jsem přitakávala při četbě na jednotlivých stránkách a chci vám říci, že to nejsou má slova, ale já jsem naslouchal tomu, co zaznělo na plénu a někdo popisal vaši zprávu jako velmi přitažlivou. Takže skutečně je to sexy záležitost pro řadu lidí. Ale myslím, že vaše analýza situace je velmi kvalitní, zejména co se týče pokrizové situace. A skutečně jste uhodil hřebíček na hlavičku, když jste řekl, že občané již nevěří trhu a jsou přesvědčeni, že trh se stal pánem a prostě už mu nevěří. A já jsem z Irska a bojovala jsem dvakrát za ano Lisabonu a lidé zapomínají na hlasy pro ne ve Francii a Nizozemsku, protože se procesy změnily a občanů už se nikdo neptal na jejich názor. Já se k tomu nějak nevyjadřuji, pouze to konstatuji. A to je určitě příznačné, protože občané ztratili víru a abychom získali zpět důvěru občanů v Irsku, tak to nebyl lehký úkol a já už jsem to tady říkala a lidé mysleli, že přeháním, ale počet lidí, kteří znají dopady a podrobnosti případu Lavel a Rufart je poměrně vysoký, protože tyto případy mají přímý dopad, podobně jako má směrnice o vysílání pracovníků. Dva komentáře. Vy jste řekla, já s tím velmi souhlasím, že čím silnější, silnější vnitřní trh nebude dosažitelný bez koncenzu a hovořím o malých a středních podnicích a občanech. Já sdílím tento pocit a řada vašich doporučení bude snad eh, převzata a věřím, že se to podaří, ale chci položit tři otázky. Hovořil jste o fiskální konsolidaci. A opět jsem z Irska. Pokud budeme se držet do 2014 podmínek paktu růstu a stability, tak prostě ekonomika nebude fungovat. A to platí pro celou řadu dalších členských států. Takže jsme skutečně v, v situaci, kdy je potřeba, aby ta čísla se dala do pořádku, ale v řadě, v řadě případů to dlouhodobě poškodí naše ekonomiku. Dlouhodobá nezaměstnanost úžasně roste a neexistují stimuly pro to, aby se ekonomika dala do pohybu. Já bych uvítala váš názor na tuto věc. Druhá otázka se týká daňové koordinace. Pokud by mělo dojít k daňové koordinace, kdyby něco takového se ukázalo v Irsku, tak bychom nikdy nezískali hlasy pro ano Lisabonské smlouvě. A pokroky, ke kterým došlo, v, pokud jde o konsolidovaný daňový základ pro daň právnických osob, z hlediska toho, kde je zboží vyráběno, kde je prodáváno, je třeba, aby došlo k rovnému rozdělení u toho, kde, jak jsou tedy daně hrazeny, v kterém státě. Hovoříte o jednotném trhu a že třeba, aby ten trh byl otevřený a aby nebyl zbaven eh, možností zasáhnout. To je správné, ale opět, jaké, jaké jsou vaše názory na tuto otázku. Děkuji. Paní Režina Bastos, pak paní Elizabeth Schleter. Paní Bastos. Obrigada, Presidente. Ehm, começo por agradecer ao Sr. Professor Mário Monti. Uma... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych ještě jednou poděkovat ehm, panu Montimu za jeho nadšení a za naději, kterou nám dává, když hovoří o své strategii pro oživení vnitřního trhu a o možnosti oživit jednotný trh v EU. A to i e, při zohlednění sociálních potřeb. Pane profesore, jestliže máme jako cíl současně v době po krizi e, i tuto sociální oblast, tak bych chtěla zdůraznit některé problematické oblasti, se kterými se setkáváme v každodenním životě, a to jak v EU, tak v jednotlivých členských státech. My v EU eh, řešíme závažné problémy, které jsou způsobené ekonomickou a finanční krizí a sociální krizí. A z tohoto důvodu členské státy eh, směřují nebo se kloní k protekcionismu, který je i ospravedlnitelný. A strategie, které EU eh, e doposud zahajovala, strategie 2020 a také zpráva pana profesora Montyho, tak tyto strategie chtějí podpořit a posílit EU. A já jsem si jistá, že jedno z řešení krize souvisí také se závazkem, který musíme přijmout směrem k větší politické, hospodářské a daňové integraci v evropském projektu. Nicméně musíme být realisti. A musíme vzít v úvahu, že jsou zde skutečnosti, které jdou opačným směrem. A já bych se chtěla zamyslet s panem profesorem právě na eliminací veškerých překážek volného pohybu, to znamená osob, zboží a všech dalších práv občanů. Pokud jde o e, odstranění všech překážek e, volného pohybu, tak já bych chtěla, aby nám pan profesor řekl něco o uznávání e, kvalifikací Uvedl jste to také ve zprávě, kde hovoříte o uznávání kvalifikací a odbornosti, což pomůže občanům. Ale jak je možné postupovat tak, aby jestliže i na úrovni členských států často dochází k problémům při uznávání eh, kvalifikací. A určitě tato problematika Eh, bude ještě výraznější, eh, když se spojí více zemí. Když jde o tak rozdílné země, jako jsou například země na jihu a země na severu. A dále je zde koordinace sociálního zabezpečení. To je také velice důležitá oblast a velmi politicky citlivá. Když právě um, probíhají diskuze s jednotlivými členskými státy a vládami, které chtějí mít autonomii právě v oblasti sociálního zabezpečení a jeho řízení. Jaká je tedy možná harmonizace, alespoň směrem harmonizaci e, sociálních systémů, které by podporovaly e, mobilitu, když jednotlivé státy si chtějí eh, udržet svou autonomii. Je tedy možný jednotný harmonizovaný systém sociální zabezpečí. A závěrem velice praktická oblast, která se týká eh, zdravotních práv, to znamená práva na zdraví v EU, tak zde byl pokus, eh, který se týká eh, přeshraniční mobility za účelem léčby. A podpora tedy mobility občanů EU a na tom závisí také mobilita pracovníků v EU, tak tento pokus byl zablokován nebo mu bránili, nebo řekněme, že nedošlo ke schodě v radě, která by umožnila mobilitu pacientům. A chtěla bych tedy říct, aby nám pan profesor řekl také něco o tomto. A aby nám nadále dával naději v tom, že oživení evropské ekonomiky eh, právě eh, vyžaduje eh, harmonizaci sociálních práv. Euh, ano, takže bude hovořit paní Šreter v tomto bloku a pak bude pan profesor odpovídat, takže paní Šreter. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tady jsem. Mě by zajímala ještě jedna věc, a sice, abyste poněkud prohloubil odpověď na obtížné otázky tohoto, této zprávy. Jedna z těch obtížných otázek je sociální služba obecném zájmu. A především po Lisabonské smlouvy. Tato eh, služba vlastně není subjektem na evropské úrovni. To znamená, že členské státy mají svobodu z hlediska organizování a funkc- fungování. Jaká je, jaký je dopad toho? Je tady bariéra z hlediska pravidel vnitřního trhu a těchto služeb. Vy jste nešel tak daleko, jak jsem to právě popsala. Ve vaší zprávě jste mm, jaksi opatrnější a to vlastně není jasné. Mě právě zajímá tato otázka, jak to bude v budoucnosti fungovat. Pravidla vnitřního trhu v konečném efektu budou také zahrnovat v určitých aspektech tyto služby Eh, musí tady být snahy komise nadále regulovat tyto druhy služeb na vnitřním trhu, anebo komise v budoucnosti eh, bude tuto bariéru z hlediska Lisabonské smlouvy respektovat. A jaké jsou ty kameny této bariéry, to znamená, jaké podmínky tady existují podle vás, tedy eh, podle někoho, kdo se zabývá vnitřním trhem. Co se musí stát, aby tato určitá služba nespadala pod eh, tato pravidla soutěže, co se musí stát, aby tady byla svoboda a aby tady byl zohledněn sociální aspekt této služby a aby tento sociální aspekt měl přednost před ekonomickým. Víte, že to je eh, záležitost, kterou se vlastně zabýváme stále od příslušné směrnice a jsou tady rizika šedých zón, Tady je opravdu obtížné vybudovat sociální dimenzi v rámci těchto služeb. A následek je, a dnes máme k dispozici dobrou studii, dnes v poledne o tom hovořila Dublina, Dublinská nadace, v tom smyslu, že stále to závisí na finančních možnostech a vzniká tady velký a bude vznikat velký sociální rozpor. Takže jakým způsobem můžeme vyřešit tyto problémy v duchu eh, většího zohlednění a sociálních aspektů? Děkuji. It's very instructive. Pro mě velmi poučné navštěvovat tento výbor, protože konečně nalezám otázky, které znáte mnohem hlouběji než já. Je to, není tomu tak ve výboru pro vnitřní trh a v dalších výborech. Vezmu to po pořadě, paní předsedkyně, pokud je o případ firmy Dell a delokalizace, chci vám připomenout, že kromě aspektu práv pracovníků při delokalizacích jsem přesvědčen, že důležité, tak jak bylo poznamenáno ve zprávě, za prvé zavést eh, ustanovení o kondicionalitě, aby státy tedy řádně zajistili transpozici směrnice. Tedy země mus, využívají toho, že jsou součástí vnitřního trhu, a to znamená i to, že občas přijímají na svou půdu podniky, které delokalizují, ale u strukturálních fondů musí být to ustanovení o kondicionalitě, že je třeba odměňovat ty státy, které nejen využívají vnitřního trhu, ale přispívají k němu také, pokud jde o okamžitou rychlou transpozici. A zejména je to pravda v zemích, jako je Německo a Francie, zpřísnit pravidla pro využití prostředků ze strukturálních fondů týkajících se lokalizace podniků. Paní Harken. Nevěděl jsem, že zpráva o nové strategii na vnitřním trhu by byla sexy. Tím spíše, že jeden z klíčových bodů, který vždy říkáme, že bohužel téma jednotného trhu je samo o sobě velmi nepřitažlivé. A to je klíčová potíž. Řada témat je politicky mnohem přitažlivější. Všechna témata, která jsou probírána v krizovém výboru, krize sama o sobě je velmi sexy. Ale domnívám se, že klíčové politické sdělení je, jak transformovat něco jako jednotné jednotný trh technokratický, roztříštěný, šedivý a má všechny nevýhody. Až na to, že to základem pro euro, pro finanční služby, pro další věci, které dnes se z dobrých či špatných důvodů jeví jako mnohem přitažlivější. A problémem je v to, jak přivábit politický zájem o ten základ, kterým je jednotný trh. K jednotlivým bodům, které, které byly uvedeny, ano, fiskální konsolidace, podotýkáte, že by nás to mohlo odvést od růstu. Nicméně jsem přesvědčen, že je také pravdou, že když veřejné mínění a trhy jsou rozrušeny příliš vysokými dluhy a deficity, do jisté míry fiskální konsolidace může zlepšit očekávání, to je takzvaný Ricardův eh, efekt. A to může také mít vliv na růst a nikoli pokles, ale čistý výsledek by neměl být omezování ekonomické aktivity ve střední a dlouhodobém výhledu. Tudíž myslím si, že víc než jindy třeba to kompenzovat důraznými politikami na straně poptávky. A tady je jednotný trh klíčovou odpovědi. Koordinace v rámci CCTB já jsem zaznamenal ve svých konzultacích, že podniky jsou pro. Řada členských států měla konkrétní potíže, ale kladu si otázku, bylo vynaloženo dostatečné politické úsilí v této oblasti, v oblasti daňové koordinace? Myslím si, že ne, odpověď je ne. A proto je třeba mnohem větší osvěty a politické činnosti, aby členské státy byly k tomu otevřenější. A za třetí, pokud jde k otevřenému, ale nikoli bezbranému jednotnému trhu, o tom byste chtěli vědět více. Já vím, že komisař de Gucht se tím zabývá a jsem přesvědčen, že bychom měli využít všechny možné páky, které máme. Já vím, že parlament není nadšený z bilaterální dohody s Jižní Koreou z jiných důvodů, ale v této dohodě je zásada určité disciplíny, pokud jde o státní dotace podnikům, což byl tradiční problém korejských eh, dodavatelů do Evropské unie. Paní Bastos prokazujete velmi hluboké znalosti specifických problémů a překážek, které používají členské státy jako námitky pro mobilitu, zejména v oblasti profesní kvalifikace. A jak to zařídit tedy? To je součást širšího přístupu k boji proti privilegiím a výsadám, které často se opírají o korporatistický přístup. Já jsem byl velmi osloven tématem španělských eh, stavebních inženýrů a polských stavebních inženýrů, kteří nemohou najít práci ve Španělsku. Španělští ústavní inženýři mají zájem o práci v Polsku. Až na to, že existují pravidla, která vyžadují, pokud si to dobře pamatuji, znalost eh, polštiny, což je poměrně přiměřené u lékařů, ale nejsem si, zda je to zcela přiměřené v případě stavebních inženýrů. A je to velmi přísný požadavek. Takže zde je třeba kombinovat kroky Evropské komise v oblasti hospodářské soutěže a současně více opatření na úrovni vzájemné kontroly mezi členskými státy. Ale souhlasím s tím, vy zmiňujete i právo na zdravotní péči, mobilita pacientů. To jsou ožehavé a kriticky významné otázky a já jsem přesvědčen, že bude více možné se s nimi vyrovnávat konkrétně, pokud budou v určitém balíčku, protože pokud některé země se vzpírají v této oblasti a nechtějí se otevřít, tak někdy jsou to země, které by současně uvítali pokrok, například v oblasti daňové koordinace. Takže pokud je možné vytvořit balíček, který by obsahoval různé prvky, tak bude možné snad udělat pokrok, který by jinak byl tvrdošině odmítán, pokud ty jednotlivé prvky budou řešeny odděleně. A to je asi klíčové. Věřím, že komise má proto smysl a parlament a rada také bude přesvědčena, že je třeba to předložit eh, kolektivně. Stejně tak, pokud jde o paní Schröter, přiznávám se, že moje konkrétní znalost těchto sociálních otázek, o kterých hovoříte, je omezená. Poznamenávám, že říkáte, že zpráva nesa, nezas, nezachází dostatečně daleko v oblasti služeb v obecném ekonomickém zájmu. Já vás si ubezpečit, že dle kultury komise v řadě oblastí ta zpráva zachází až příliš daleko, na rozdíl od této. Obecně, pokud jde o daní dimenzi, tady si kladu otázku, zda to by mělo být cestou větší míry harmonizace více sociálních politik na úrovni EU? A nebo, jak bych si já myslel, aniž bych byl odborníkem, rozdíl od vás v oblasti sociální politiky, pokusme se eliminovat některé vedlejší produkty působení jednotného trhu, které stěžují sledování sociálních cílů pro vlády členských států. A to je typický případ daňové soutěže. Pokud bude ponechána bez kontroly, tak eh, narušujeme daňové podmínky ve prospěch kapitálu proti práci a učiníme obtížnější pro členské státy, aby měli vlastní sociální politiky, aby mohli kompenzovat ty, které prohrávají z vlastního rozpočtu. Takže ty doprovodné politiky jsou skutečně důležité, abychom měli i větší svobodu v sociální dimenzi. Ale nechci tyto náznaky odpovědí u vlastně této poslední série otázek jako podrobné, hluboké, promyšlené, úplné odpovědi. To jsou určité rozměry, které zejména tento výbor eh, může, kde tento výbor může významně přispět. A konzultace po předložení zprávy se k tomu určitě vrátí. Děkuji, takže vystoupí paní Elizabeth Mora a pak Ilka Figueiredo. Paní More má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane profesore. S velkým zájmem jsem si přečetla celou vaši zprávu. Mám jednu konkrétní otázku, kterou bych vám chtěla položit. Chápu veškeré ty úvahy, které se mohou rozvíjet z ekonomického hlediska ale v tomto výboru se zabýváme realitou mm, dopadu ekonomiky a také ekonomickými rozhodnutími, které mají vliv na pracující. Vidím, že ve vaší zprávě si přejete zaručit jednak jednotný otevřený trh, který by nebyl bezbraný vůči světovým konkurentům. Avšak Paní předsedkyně před chvílí připomněla, že zde se zabýváme globalizačním fondem a vidíme, že vedle těch dobrých záměrů pracovníci a evropské podniky jsou vystaveni plně urychleným způsobem, způsob, urychleným způsobem dopadům krize. Zabýváme se žádostmi z hlediska využívání globalizačního fondu. Tyto žádosti jsou čím dál početnější a týkají se větších počtů pracujících. Jak odolávat v těchto podmínkách eh, z hlediska například eh, požadavků eh, a Brazílie, Číny a dalších těchto nových ekonomik z hlediska konkurence. Druhý bod. Vy se vy si přejete zajistit eh, geografickou mobilitu pracovníků. Vidíme, že tato zeměpisná geografická mobilita má dosti nedostatek podnětů. Tady máme velké potíže se stimulováním. A pokaždé, kdy vytvoříme určitý program, tak jsou to reaktivní programy a nikoli proaktivní eh, programy. Teď jsme v krizi. Jakým způsobem překonat okamžitě rychle tuto krizi, tak abychom mohli e, řešit cíle, které jsme si dříve stanovili, například mobilita, zvyšování profesní kvalifikace a e, uznání jejich profesních kvalifikací. Tady musíme řešit otázky krize, které jsou bezprostřední a zároveň Musíme řešit problémy uzavírání podniků, což ohrozuje tisíce pracovních příležitostí, jako to byl případ Dell, ale bohužel jich máme velmi mnoho. Dochází k urychlení, jak můžeme tuto věc řešit. Paní Figueiredo nás opustila, zřejmě vyjednává ohledně kompromisních eh, pozměňovacích návrhů své zprávy, takže bych si dovolila já vás oslovit, pane profesore. A chtěla bych se vrátit k otázce, kterou vám kladu od začátku eh, mandátu a zase vám ji opětovně kladu nyní. Existuje tady určitý konsensus. Jednotný trh je důležitý, je to jeden z úspěchů Evropské unie, neměli bychom ho ničit, ale zároveň je velká nedůvěra. A to z důvodů, které nakonec vedly i k vypracování vaší zprávy. Evropská měnová eh, unie nefungovala úplně eh, paralelně z hlediska těchto dvou aspektů. A stejně tak eh, tady nefungoval tento dual, to znamená svobodný oběh kapitálu a ty sociální instituty. Vy jste hovořil také o americkém trhu. V bylo to oprávněné. Hovořil jste o daňové harmonizaci, neříkám daňová spolupráce. Pak je tady samozřejmě také otázka sociálního minima a přenositelnost eh, jednotlivých práv a konsolidace. Jistě si pamatujete, že když jste mm, začal objíždět hlavní města a mm, jak si hovořil jste s členy národních parlamentů, v rámci svého poslání, kdy jste byl zodpovědný za ekonomické záležitosti. Hovořil jste o tomto vyváženém jednotném trhu. Jak zajistit, aby tady nás neklamali, protože se říká, dobře, budeme prohlubovat jednotný trh, dáme na stůl směrnici služeb, používají se velká slova a pak uděláme ten zbytek, ale ten zbytek se nevyvíjí. Jak zajistit propojení tohoto balíčku. Konkrétně řečeno, jaká bude návaznost na vaši zprávu? Ve vaší zprávě navrhujete například v daňových otázkách vytvoření pracovní skupiny, kterou by řídila komise. Já jsem slyšela, že na úrovni komise bude určitá pracovní skupina. Tady hovořím o vašem návrhu. Jak jaká bude návaznost na vaši zprávu, co se pak bude dít. Já vím, že jste skončil vaši práci, ale jistě vás také zajímá, jakým způsobem bude tato zpráva využita v rámci těch tří institucí. Merci beaucoup, madame présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Morel velmi téměř vizuálně popsala urychlení těchto problémů konkurence z hlediska BRIC, to znamená Brazílie, Čína a tyto nové ekonomiky. Myslím si, že jednotný trh sám o sobě nám nemůže poskytnout odpovídající řešení. My všichni jsme teď zajedno v tom, že atomizace jednotného trhu a spochybňování jednotného trhu a návrat nacionalismu by neposloužil kauzi, kauze e, konkurenceschopné Evropy. Některá témata zde zazněla a myslím si, že spochybňovala širší vizi Evropské unie. Například otázka finančních rozpočtů a finančních perspektiv. Je zajímavé se z vaší strany dozvědět, že tento globalizační fond se projevuje jako potenciálně zajímavý nástroj, ale zároveň, pokud jsem to dobře pochopil, vzhledem k tomu, že ta výzva je velmi každodenní a je to výzva, které mm, řeší, která, e, které musí čelit světová ekonomika, i z tohoto pohledu je nutné vnímat tento globalizační fond. Teď bych se vrátil k tomu pojmu balíčku. To by měla být ta hlavní osa následných akcí. Na to jste se ptala, paní předsedkyně. Já si myslím, že tentokrát to riziko, kterého se obáváte, v tom smyslu, že ta část trhu, integrace a liberalizace bude pokračovat, zatímco ta část sociální a daňová se bude omezovat na úroveň slibů. Já myslím, že toto se nestane. Domnívám se, že v současnosti tu je politická vůle z hlediska, že tu je velmi omezená politická vůle z hlediska eh, rozvíjení tohoto trhu. To znamená, že by tady mohl být určitý pokrok na druhé straně. A pokud by tady nebyl tak pouhý vývoj jednotného trhu nebo jakási naděje na pouhý vývoj jednotného trhu a nikoli té druhé služky, to si myslím, že je dosti um, omezené z hlediska pravděpodobnosti. Co se týče návaznosti, dozvím se více 20. července. To mě pan předseda Barozo posla, pozval na zasedání kolegy a komisařů, kde budu právě diskutovat o této následnosti, o následných akcích. Vím, že všechny tři instituce se zajímají o následné akce. Vás pravděpodobně zajímá zvláště mm, ta zpráva GREF, to znamená e, zpráva výboru pro vnitřní trh. Já vnímám velký zájem o ty návazné akce, jaksi té sektoriální perspektivě ze strany jednotlivých komisařů. Myslím si, že je důležité, abychom si ponechali ten celkový přístup v rámci celého balíčku, jinak, jak jsem řekl, ty věci nepokročí dál. A tady myslím, že úloha předsedů, zvláště komise a Evropské rady, bude zásadní. Říkám eh, předsedy Evropské rady, protože co se týče rady, oblasti, které, kterých se týkala tato celková strategie, spadá do kompetence Rady konkurenceschopnosti, Rady pro sociální záležitosti a do Rady ECOFINu. Řekl bych, že z povahy samotné věci ta celková perspektiva a ten přístup na základě balíčku může být uplatněn pouze tehdy, pokud tady bude zajištěn eh, leadership na úrovni stálého předsedy Evropské rady. Já doufám, že pan předseda uvidí, že toto je výhodné a že to bude vnímat jako integrační prvek v souvislosti s ekonomickou zprávou, na které pracuje. To též platí pro komisi. Já si myslím, že v rámci těch všech tří institucí potřebujeme zajistit holističtější přístup, než tomu bylo posud. A domnívám se, že rozdělení úloh je jednoznačné, protože komise zůstane tou institucí, která bude mít pravomoc hlediska iniciativy a která bude mít odpovědnost za um, dodržování smlouvy a provádění. A co se týče legislativního procesu z hlediska oblastí oživování jednotného trhu, tak tady bude zajímavé, a vím, že již existují určité úvahy na toto téma, tady bude zajímavé, že Evropský parlament a Rada chtějí přistoupit na jakési urychlenější legislativní řízení, tak jak jsme postupovali eh, v případě Bílé knihy za Delorsovy komise roku 95, tak aby vznikl jednotný přístup, to je možné, a aby došlo také eh, k určitému urychlení z hlediska časového postupu. Takže budu sledovat s velkým zájmem váš pokrok v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za tuto výměnu názoru. Děkuji vám jménem výboru. Bylo to velmi plodné. Když jsem vás poslouchala, tak jsem si říkala, měli jsme vás pozvat dříve, ale lépe pozdě než nikdy. V každém případě hm, tady je mnoho členů, kteří se zajímají o tento balíček a o tyto dimenze a doufejme, že to bude úspěšná záležitost pro nás všechny. Děkujeme mnohokrát. Drazí kolegové, takže se vrátíme k seznamu řečníků, tak jak jsme ho vypracovali. Slovo, prosím pěkně, abyste byli struční, abychom dodrželi náš program. Paní Jean Lambert bude hovořit a pan Adam Kosa. Paní Jean Lambert. Děkuji. Jenom eh, dvě nebo tři stručné poznámky od naší hlavní stínové. V zásadě pro nás Otázka rámcové směrnice je významná, pokud jde o snahu stanovit určité základní normy a společné myšlenky. Jak dospět eh, ke společnému pojmu minimálního příjmu? Je to zásadní pro účast a pro cíl boje proti chudobě, aby lidé skutečně žili důstojně. Takže nám velmi záleží na současném pozměňovacím návrhu 133 a návaznost je v kompromisu M. Nevím, jak to dopadne. A také stručné vysvětlení, když budeme o tom hlasovat zítra. Některé pozměňovací návrhy skandinávských kolegů jsou pro nás problematické, protože existuje rozdíl mezi minimálním platem a minimálním příjmem a plně si vážíme úlohy sociálních partnerů v řadě členských států. Pokud jde o platové dohody, dohody vycházející z kolektivního vyjednávání, tady prostě minimální mzda není to, čemu rozumíme pod pojmem minimální příjem. Takže máme k tomu výhrady a nejsme úplně proti tomu, co zde tvrdí, ale je to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 Eh, moje jméno nebylo správně vysloveno, takže proto jsem eh, se přihlásil o slovo později, ale budu velmi stručný. Především bych chtěla poděkovat zpravodajce za skutečnost, že se zabývala tímto velice důležitým tématem. A v tomto ohledu jsem předložil pozměňovací návrhy, které se týkají osob, které jsou znevýhodněny na více úrovních. A e, samozřejmě hovořím e, o e, osobách s postižením, protože osoby s postižením jsou právě ty osoby, které jsou nejvíce vystaveny riziku chudoby. A k tomuto tématu se připojuje ještě téma stárnutí, protože se domnívám, že stárnutí a invalidita jsou dnes velice úzce propojeny. Pokud je o pozměňovací, kompromisní pozměňovací návrhy, tak souhlasím s tím, že eh, jsme našli velice kladná řešení v tom smyslu, že um, target groups um, se um, souhlasili s kompromisem až do konce. A chtěl bych zdůraznit, že je zapotřebí zvážit odstranění překážek v přístupu k sociálním službám a je to číslo K, eh, pozměňovací návrh číslo eh, za písmeno K a týká se sociálních služeb. Zdůrazní se tedy eh, veřejné služby, které jsou financovány státem a, a nebo obcemi či odbory. A s ohledem na tyto služby je třeba odstranit všechny fyzické a také komunikační překážky. A s určitým znepokojením a nespokojeností jsem e, viděl, že kompromisní návrh e, byl odstraněn v té zásadní otázce. To znamená, že služby, o kterých hovoříme, jsou veřejné služby. Závěrem doufám, že všechny pozměňovací kompromisní návrhy budou podpořeny a s velkou zvědavostí očekávám nová řešení které vzniknou z této diskuze. Domnívám se nicméně, že bude zapotřebí eh, dalších, dalšího vysvětlení. Děkuji. Eh, eh, Milí kolegové, žádám vás, abyste zkrátili své příspěvky, protože jinak se nám to nepovede. Pan Kristensen a pan Koferaty. Tak, fru formand, og tak til ordføreren for arbejdet med den her vigtige rapport. Jeg skal gøre det øh, meget kort. Já také děkuji zpravodajce za to, že se zabývala tímto důležitým tématem a budu velmi stručný. Společně se svými kolegy z Finska a ještě kolegou ze Švédska jsme předložili několik kompromisních návrhů. 67, 110 a ještě jeden, tedy celkem tři pozměňovací návrhy které jsou v písmenech I, K a M. A pokud je o jazykovou verzi, tak francouzský překlad je ten jediný správný ve všech třech návrzích, ale anglické, anglické znění v písmeně I a K je nesprávný. E, možná se na to můžete ještě podívat. A ještě drobná korektura. Spolu s mými kolegy jsme předložili pozměňovací návrh 78 a tam jde o druhou část, kterou chceme škrtnout. Ale to není eh, v kompromisu, tam to nebylo vyškrtnuto. A proto by měl být ten pozměňovací návrh 78 vyňat, jinak bychom s ní neměli problémy to znamená 78 stahujeme. Pan Koferaty. Eh, děkuji, pane předsedu. Chci říci eh, velice stručně. Za prvé, eh, jsou zde ještě nějaké chyby, které byly způsobeny překladem. Jsme na konci dlouhého běhu a máme zde ještě některé problémy tedy s překladem a výkladem, což není uspokojivé. A my hovoříme o minimálním zaručeném příjmu a nikoli platu. Nehovoříme tedy o minimálním platu. Plat to je výsledek práce nějaké osoby. Je to odměna za její činnost. To znamená, se eh, týká mnohem, eh, týká se to něčeho jiného, než o čem hovoříme my. Kromě toho podmínky chudoby jsou mnohem závažnější a rozšířenější mezi těmi, kteří nemají práci. Samozřejmě jsou i pracovníci, kteří jsou chudí, ale převážně se jedná o osoby, které jsou eh, v chudobě právě protože nemají zaměstnání. A chtěl bych říct, mm, že chtěl bych, abychom neměli žádné pochybnosti o eh, minimálním příjmu, že to je eh, dobrá myšlenka, ale zastarala. My dnes se musíme zabývat částkou, která je součtem prvků, které tvoří příjem. A e, jako celek e, chybí mnoha osobám v Evropě. A dále domnívám se, že osoba, kterou e, odvedla kolegyně Figueiredo spolu se stínovým zpravodajem, je velmi cená a soustředí se, jestli jsem správně pochopil, Ehm, kompromisu M, který se týká otázky, zda mít nebo nemít směrnice EU. Já se domnívám, že nalezené řešení dává dobrý smysl, protože předpokládá použití směrnice, ale zavazuje toto použití uznáním rozdílů, které existují. A s velkou pravděpodobností zůstanou mezi jednotlivými členskými státy. A já jsem velice ocenil toto úsilí. Předložil jsem eh, pozměňovací návrhy, které vyžadovaly směrnici. Konec. A eh, tato explicita eh, prvků, které umožňují pružnost a uznávají rozdíly mezi členskými státy a mají dlouhou historii, které nelze vyřešit jedním textem, tak myslím si, že to je vynikající. A osobně jsem to velmi ocenil. A doufám, že mm, to podpoří všichni. Potom pokud jde o provádění prvků nebo aplikaci prvků rozdílu, rozdílnosti, tak každý může uplatnit eh, ta vlastní specifika. To, co vyplývá z historie, ze staletí, pokud jde o eh, příjem a složení příjmu. Ehm, paní Rapti nás opustila, takže bude hovořit paní Mora a paní Honzilo, ale stručně. Paní Mora. Velmi stručně, paní předsedkyně. Já budu hovořit za Pascal Grini, který navrhl 132 tak, aby v rámci boje proti chudobě členské státy přijali opatření tak, aby zabránili finanční prekernosti situace mužů a žen a aby zabránili jejich předlužení. Byli bychom tedy rádi, aby předlužení tento problém byl zvláště vypíchnut v této zprávě právě v rámci tohoto návrhu pozměňovacího návrhu. Jde o to, že by nebylo vhodné toto, tyto zranitelné populace dostávat do situace eh, předru, předlužení. Děkuji paní Runzili. Grazie, signora Presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem vás uklidnit, eh, také protože eh, nemohu si dovolit ten luxus hovořit příliš dlouho. Ale kromě toho, a nejsem ani rozčilená. Chtěla jsem poděk- eh, pogratulovat zpravodajce, paní Figueiredo, za vynikající práci, kterou doposud odváděla. Nicméně jsou zde tři kritické body, které skupina EPP um, chce zdůraznit. Já je schrnu. Za prvé je to rámcová směrnice o minimálním příjmu se kterou nesouhlasíme. Domníváme se totiž, že eh, to je nutné regulovat na národní úrovni. To znamená, podporujeme zásadu subsidiarity. Ale pokud jde o eh, sociální podporu, která je již uvedena v doporučení Rady 92.441, eh, kde jsou definovaná společná kritéria Eh, v oblasti sociálního zabezpečení. My tedy nechceme směrnici, která je tak zavazující. Druhý bod se týká pozměňovací návrhu K a návrh 104 a souhlasím s kolegou Košem, když hovořil o univerzálním univerzálnímu přístupu bez eh, fyzických překážek a komunikačních překážek k veřejným službám. Nicméně eh, slovo housing by tam podle mě nemělo být. Eh, v tomto případě se totiž domníváme, že eh, je to potřeba upravit na národní úrovni. To znamená, nemělo by to být součástí této zprávy, protože o housingu se hovoří již v mnoha dalších předpisech. A za třetí, to se týká kompromisu E, neboli návrhu 33. My požadujeme a nepodporujeme začlenění slova ehm, klandestíny, to znamená legální. My bychom raději hovořili o přistěhovalcích, aniž bychom eh, rozlišovali mezi legálními a nelegálními. A další slovo, které se týká etnických menšin, a jsou tam také Romové, a my se domníváme, že citovat pouze Romy je diskriminující s ohledem na ostatní menšiny. A proto požadujeme, aby tam bylo pouze slovo etnické menšiny. Děkuji. Eh, Paní zpravodajko, já vám opět dávám slovo a buďte prosím co možná nejstručnější, když je to obtížné. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to pravda, je obtížné. Je to obtížné a je eh, těžké být stručný. Eh, přesto, přes veškerou práci, kterou jsme již odvedli, tak eh, bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali. Ale máme ještě některé problémy v oblasti kompromisu. Myslím si, že některé problémy Eh, bude snadné vyřešit, protože mm, již jsme naznačili eh, způsob, jak to vyřešit, například pokud je o eh, pozměňovací návrh E a otázku přistěhovalců a etnických menšin, skutečnost udělat z toho obecný pojem bez konkrétních odkazů, to je možné a přijatelné. Bez nějakých problémů. Proto jsme tedy již požádali sekretariát, aby eh, vzal na vědomí tyto potřeby. Pokud jde o otázky týkající se um, obydlí, tak máme rozdílné pozice eh, s EPP, protože eh, můžete si to přečíst ve verzi, protože současná verze nikoho nezavazuje nikoho, nikomu neklade žádné povinnosti. Protože mm, je nutné pouze, aby všechny, eh, všechny budovy byly přístupné pro všechny osoby s postižením. A je tedy potřeba věnovat pozornost, aby budovy byly přístupné pro osoby s postižením. A to je důležité. Dokonce i umluva OSN hájí tento princip. A my jsme to hájili i v jiných zprávách a proto se domníváme, že by to mělo zaznít i zde. E, skupina pro postižené také hájí tuto pozici. Potom zde je e, Je to tedy zásada, která se nachází také v umluvě OSN a proto se domníváme, že by měla být zachována i zde, v tomto textu. Víme, že v rámci EPP jsou různá stanoviska. Potom je zde problém, který trvá a já bych ho chtěla objasnit jednou pro vždy. A to je rozlišení mezi eh, minimálním příjmem a minimálním platem. My zde se chceme zabývat pouze a jedině minimálním příjmem. Neboli se jedná o režim, nikoli odměny, protože minimální plat to je něco jiného. To je platba, která následuje po odvedené práci. Naproti tomu minimální příjem eh, není příspěvková záležitost. A je zapotřebí, aby stát eh, zaručil základní životní podmínky, které jsou přijatelné. A to je to, čím se zabýváme zde. Eh, samozřejmě chceme dodržovat kritéria a principy, které zajistí minimální životní podmínky jednotlivým občanům, zejména těm, kteří to nejvíce potřebují. Zde eh, jednáme o něčem, o čem se hovoří v celou řadu. Část členských států v EU již potvrdila tyto aspekty, ale jsou zde jiné státy, které neberou ohled na tyto aspekty. A e, rostoucí chudoba a v okamžiku, kdy roste chudoba, tak je to velmi důležité, zejména v roce eh, boje proti chudobě. To je podle mě důležité. Mnohem obtížnější je rámcová směrnice, to víme všichni. svědomím, že nebudu mít souhlas všech, tak bych se chtěla rozvinout pár myšlenek. V tomto pozměňovacím návrhu eh, bychom mohli mm, využít ústní pozměňovací návrh, tím reagují na paní Lin, a nahradit eh, rámcovou směrnici legislativními, evropskými legislativními iniciativami. Vím, že je zde také jiný samostatný pozměňovací návrh. E, číslo 88, kde se jde definována rámcová směrnice Nevyžaduje se rámcová směrnice. A proto tedy podle mne, jakožto pravodajky, otázka rámcové směrnice e, by nemusela být zde, protože je zde pozměňovací návrh číslo 88, který hovoří o e, rámcové směrnice, o kterém se bude hlasovat samostatně. Vím, že i mm, v takovém případě zde budou problémy, ze strany kolegyně Lin, která nebude moci nebo nebude chtít přijmout takto pozmění, pozměňovací návrh. Můžeme tedy zde odkázat na evropskou iniciativu, která by měla vytvořit akční plán doprovázený postupem evropské iniciativy, týkající se minimálního příjmu v členských státech a potom bude pokračovat text, tak jak tam je uveden na základě eh, postupů členských zemí a praxí v členských zeměch. To znamená, zde odejmeme eh, koncept eh, rámcové směrnice a necháme tam pouze evropskou iniciativu. A potom je zde návrh 88, kde výraz rámcová směrnice, tak jak je to nyní, tam bude, bude tam tedy odkaz na evropskou rámcovou směrnici. A ten, kdo bude hájit rámcovou směrnici, tak jak to dělám například já, tak bude hlasovat pro eh, pozměňovací návrh číslo 88, který by představoval integraci a byl by kompromisem k písmenu M. To je jedna z možností. Možnost, kterou vám zde předkládám. Ale samozřejmě já musím znát a vaše postoje. Musím vědět, co si o tom myslí jednotlivé politické skupiny. Možná tímto způsobem liberálové a EPP by hlasovali pro kompromisní návrhy. Protože to stojí za to. Protože tento závěrečný pokus ehm, Stojí za to, abychom pro ně hlasovali. Musíme dosáhnout něčeho pozitivního. Samozřejmě já i ostatní budeme nadále hájit rámcovou směrnici a budeme hlasovat pro ní. Budeme pro ní hlasovat v rámci pozměňovací návrhu číslo 88. Vážená paní předsedkyně, eh, já se ptám, jestli je tedy ještě možné, eh, abych eh, měla čas navíc, minutku. Můžu dát slovo stínovém zpravodají? Ehm, ehm, dobře, já bych s tím souhlasila, ale tady je teď otázka rozhodnutí. Tak ano či nikoli, protože pak máme ještě dva další body na programu, které nemůžeme odsunout. Paní Runzeli. Možná, že ostatní skupiny jsou připravenější. Já jsem připravená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 pro nás to není v pořádku, protože e, není to jen problém jenom s tímto pozměňovacím návrhem, je jich ještě mnoho další, kde se hovoří o směrnicích. To znamená, slovo iniciativa pro nás je e, dobré, ale e, pokud to nebude ve všech ostatních místech, tak e, s tím nesouhlasím. Pokud jsem to dobře pochopila, můžete akceptovat M tak, jak ho zpravodajka navrhuje s tou změnou, která zde zazněla. Na to jsem se vás ptala. Forma modifikáta. Ano, v té pozměněné formě. No, ta otázka, která vám byla položena, spočívá v tom, zda akceptujete kompromis M ve změněné podobě, tak jak to předložila paní zpravodajka. To znamená, nebude se to týkat těch ostatních pozměňovacích návrhů, tam můžete hlasovat proti. Takže souhlasíte s pozměňovacím návrhem M tak, jak byl pozměněn, to znamená včetně Evropské iniciativy. Se per lei non è un problema. Pokud to pro vás není problém, tak eh, se vyhradím um, diskuzi se zpravodajkou později, když budeme mít dispozici text. Text máte. Modifikáto, non ce l'ho. Ne, ten změněný text nemáme. Senhora Presidente, muito obrigada. É, eh, é, o texto é só retirar. Eh, text je změněný následujícím Odstraníme slovo rámcová směrnice a bude se hovořit o evropské iniciativě. To je ta změna. Souvis. OK, allora va bene. Pak je to v pořádku. Jestliže změna bude takováto, tak s tím souhlasíme. Eh, Výborně, děkuji. Pan Frederik Darden, vy s tím nemáte potíže, paní Lin tady není, možná paní Harkin a paní Lin je tady já jsem se ještě zarazila na té době, kdy jste nás opustila. Máte slovo. Děkuji, jsem tady, opravdu. Samozřejmě mohu přijmout vypuštění rámcové směrnice a státy připraví akční plán, který bude doprovázet realizaci evropské iniciativy o minimálním příjmu v eh, členských státech EU a Takto vlastně vypouštíme rámcovou směrnici a doplněme evropské iniciativy místo toho a s tím samozřejmě souhlasím. Paní Lambert, vy souhlasíte, dobře. A teď za zelené. Chce někdo hovořit? Není tomu tak? Takže tam nejsou asi zvláštní problémy. Takže ukončíme tento eh, bod, budeme hlasovat zítra. Všem děkuji za jejich přispění k vypracování společného řešení a nyní se s velkým spožděním, a já se za to omlouvám, omlouvám se také před panem Birera, asi ho připravíme o čtvrt hodinky, prostě budeme muset z jeho programu použít čtvrt hodiny. Paní Mora, budete mít slovo, budete hovořit o pozměňovacích návrzích. Myslím, že zatím nemáme ještě k dispozici kompromisní pozměňovací návrhy. Prosím, co jste řekla, ptá se paní Mona. Nemáme kompromisní eh, pozměňovací návrhy, tak máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusíme se dohonit trochu eh, čas v rámci tohoto bodu. Nejdříve bych chtěla oznámit, že došlo k malé změně, nebo lépe řečeno k malé chybě ohledně pozměňovacího návrhu 53 pana Hendela. To se týká odstavce 12 stanoviska. Netýká se to jedenáctky. To trošku věci mění z hlediska pořadí hlasování, tak jsem vás chtěla upozornit na tuto chybu, abyste to kolektivně věděli. Chtěla bych tedy říci, že tato zpráva byla vypracována před slyšením výboru pro rozpočet a před slyšením ohledně eh, transferových společností. A hlavně to bylo sepsáno předtím, než proběhla studijní mise v Irsku. Z tohoto důvodu jste tam našli deset pozměňovacích návrhů, které byly spolupodepsány eh, členy delegace v Irsku. Z těch 58 pozměňovacích návrhů deset je podepsáno členy delegace. Tato delegace obsahovala zástupce pěti politických skupin. Není tady prakticky žádný kompromisní pozměňovací návrh, protože my jsme tak spolupracovali, že Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, odpovídají těm směrům, které vzájemně sdílíme, to znamená ve prospěch většího začlenění pracujících do sociálního dialogu na jedné straně, větší účast států a volených poslanců jak na národní, tak lokální úrovni aniž by však členské státy ještě přidávaly další omezení pro tento globalizační fond. Společně s komisí a v naší pracovní eh, skupině eh, jsme chtěli, aby tento fond byl pružný a proto jsme velice motivováni z hlediska flexibility tohoto globalizačního fondu, protože jeho využívání souvisí právě s jeho pružností. Já se omezím na to, že se zmíním o některých pozměňovacích návrzích, které jsou poněkud eh, složitější a kde potřebujeme určitou úvahu. Je pense en particulier já se domnívám, že se to týká zvláště pozměňovací návrhu 10, to byla paní Connellisen, která to eh, předložila, ta byla součástí naší mise v Irsku. Nevím, jestli tady paní Connellisen je, je tady, vidím ji. Takže pozměňovací návrh číslo 10 žádá na komisi, aby ta lhuta 24 eh, měsíců se zkrátila na 6 měsíců. V rámci práce, kterou jsme prováděli z hlediska používání globalizačního sociálního fondu, tak jsme konstatovali, že tento fond nemůže nahrazovat eh, strukturální politiku v souvislosti se sociálním fondem. Takže chceme, aby tento fond eh, si zachoval jednorázové využití tak, aby bylo možné čelit obtížným eh, okamžitým eh, situacím a aby potom eh, sociální fond přebíral některé aspekty, které spíše souvisí se strukturální politikou. To jsem tedy navrhla paní Cornelisen. Druhý bod, o kterém jsem chtěla hovořit, se týká pozměňujícího návrhu 15, to je návrh pana Dardena. tomto pozměňovacím návrhu číslo 15 je snaha zapojit sociální partnery. To je zcela normální a je to lepší, pokud se to takto napíše, tak jak jste to udělal, my jsme do našich pozměňovacích návrhů také vtělili tuto vůli spolupracovat se sociálními partnery. Viděli jsme v Irsku, že tam nebyli sociální partneři v té firmě Dell, právě proto, že tam neproběhla tato práce. Nicméně Myslím, že bychom měli tady hlasovat odděleně z hlediska mm, poslední části pozměňovacího návrhu 15, pokud ho ponecháte v této formě. To je ta poslední část tak jim umožnit, aby při přípravě žádosti plně sehráli úlohu. Tady chci poznamenat, že ta žádost je národní a nikoli jiná než národní. Může dojít eh, předtím ke konzultacím, ale sociální partneři v eh, přísném slova smyslu nemají úlohu z hlediska přípravy této žádosti, nesepisují tuto žádost, protože to je žádost státu a pokračuji dále. Pak tady mám takovou lehčí připomínku, to je pozměňovací návrh 22, paní Ria Omen Ruiten tady uvádí eh, rychlá a, rychlé a účinné použití v případě hrozícího hromadného propouštění. Eh, toto, tento fond není, eh, je využitelný v případě hromadného eh, propouštění a nikoli z hlediska tedy té dané hrozby, ale když už nastane. Dále 35 a 43. Tam je to spíše záležitost překladu, nicméně bych to tady chtěla zdůraznit. To jsou pozměňovací návrhy, kde se hovoří o dobrých pracovních místech ve francouzské verzi. Ve španělské verzi kvalitní a v německé verzi jsou to prekérní. Takže se v tom vyznejte. A to tedy pak nebude jednoduché o tom hlasovat. Byla bych tedy ráda, abychom zjistili, o co tady vlastně jde. Protože momentálně vám mm, nejsem schopna říci, jak to tedy je. Nevím, jestli tedy ten konečný pozměňovací návrh byl dobrý sám o sobě, leda, že by byl prekérní, <laughs> pokud nebude mít správnou kvalitu. A teď bych se tedy vrátila k návrhu 8, 48, kde poslední části bychom mohli požadovat oddělené hlasování, protože tady to je problém, který byste měli sledovat. Jedná se o členské eh, příslušníky, které, jsou to cizí státní příslušníci v poslední části pozměňovacího návrhu říkáme, v případě, že mají bydliště v jiné zemi, zejména pokud se jedná o jiný členský stát EU. To znamená, že tady se předpokládá, že globalizační fond by mohl být čerpán na pracovníky, kteří by nebyli členy členských států EU. Takže tady by byl problém s využitím globalizačního fondu. V té první části 48 eh, se říká, že, se to, eh, že žádost je na národní úrovni, to znamená pro eh, státní příslušníky těchto členských států, zatímco v té poslední části se může jednat o mm, státní příslušníky, kteří například jsou Eh, polského původu, byli v Irsku, pak se vrací do Polska, anebo to mohou být také státní příslušníci nečlenských států EU. Takže to samozřejmě není ve shodě eh, s doporučením eh, současného globalizačního fondu. Vidíte, paní předsedkyně, byla jsem co nejrychlejší. Děkuji. Paní Martin a paní Cornelisen bude hovořit. Děkuji. Děkuji, paní Mora, za vynikající zprávu a skvělou spolupráci. Mám několik připomínek velmi stručné. Někdy je to podobné tomu, co říká paní. Pozměnit návrh 5, jako paní Cornelis, tak, jak je to formulováno, když je propuštění oznámeno. Myslím, že tady je drobný jazykový problém. Další bod váš vlastní pozměňovací návrh souhlasím se zapojením sociálních partnerů. Jedná se o dvanáctku. Sociální partneři eh, formulují plány konverze. My jsme slyšeli, paní Moren, že jde o národní na aplikaci, ale jakýkoliv pozměňovací návrh, který volá po plném zapojení sociálních partnerů, tam, kde je to možné, tak to podpořím samozřejmě. Třináctka tam je to trošku zvláštní. Podporovat sociální dialog se sociálními partneři a podnikateli. Na sociálním dialogu není nic špatného, ale nevím, jestli může být veden i s podnikateli. Souhlasím s paní Moren u 15. oddělené hlasování. U 17. myslím, že se budeme zabývat národní legislativou v tomto směru a mám otazník a nemohu podpořit 19. Určitě ne v, celém, v celou u bodu 23 je zde uvedeno, že by nařízení být pozměněno, aby bylo možno začlenit všech pracovníků propuštěných v rámci stejného případu napříč odvětvími a regiony. A možná komise nám, nás možná bude informovat, jakým způsobem to bude řešeno. 24 návrh paní Cornelisen hovoří o tom, že třeba překonat rozdíly mezi propuštěnými pracovníky, na které se vztahují opatření v rámci uplatňování EFG a ostatními propuštěnými pracovníky. EFG je vlastně nadstavbou. Je to věc, která přichází z Evropské unie a nejsem si zda budeme schopni ty rozdíly překonat. Určitě se nám to nepodaří v rámci EFG. Dále 31. opět oddělené hlasování u třicítky Není na tom nic špatného, ale v kontextu, který řešíme, a nevím, zase nám to podaří v rámci EFG, a otázka kvalitních pracovních míst, je možná je špatný překlad. Celá řada pozměňovacích návrhů v konstavci 7. A já vím, že zpravodajka je podporuje a já bych také podpořila většinu z nich, ale mám pocit, že pokud to všechno projde, tak budeme mít velmi dlouhý seznam kvalitních, eh, dlouhodobých, udržitelných, do budoucnosti zaměřených pracovních míst a stále více a lépe. Takže nevím, jak to skončí. Čtyřicítka. To nemohu podpořit. Je zde uvedeno propuštění související s globalizací by měly rovněž spadat působnosti FG jako případy, které jsou způsobové pro získání podpory. Já vím, že my, řada z nás měla velké pochybnosti v tomto směru. 44, konec v odvětví, které bude i nadále života schopné. To asi není možné, pokud budeme mít trvale udržitelná místa, tak to je v pořádku. A konečně, tím už skončím, paní Cornelison, otázka osob žijících v jiné zemi. Nejsem si jistá právními aspekty této skutečnosti. Konečně, a už končím po druhé, pozměňovací návrh 50, sledovat podporu nadnárodním společnostem a zavést stabilní investování do tvorby pracovních míst právě, aby se tak zabránilo sociálnímu dumpingu. Druhá část je v pořádku, ale ta první část to asi možná nebude. A já ten pozměňovací návrh nemohu nalézt, ale vím, že paní Konesa chce prodloužit to období na 36 měsíců a vím, že zpravodajka proto není. Kdyby bylo možné, paní Harkin, já vás musím zastavit, je to příliš dlouhé. Povedete bilaterální jednání s paní Morán na závěr našeho dnešního jednání. V opačném případě bychom nemohli projednat poslední bod, takže paní Cornelisen, buďte více než telegrafická a budete mít body k projednání s paní Mora, tak to projednáte mimo rámec jednání výboru, abychom mohli dát slovo našemu hostu. Paní Cornelisa, velmi rychle. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Takže já to udělám co nejstručněji. Myslím, že nedostatky fondu jsou zde zmíněny a naše řešení se mírně liší. Urychlení aplikace a časový rámec, kdy jsou prostředky dostupné, to je věc, kterou všichni sdílíme. Snad to může být provedeno maximálně krátkodobě, až finanční rámec bude dopracován a snad se stane také něco zásadnějšího. Já jsem se snažila to uh, včlenit do pozměnce návrhu 5. Paní Harkin má pravdu, pokud jde o jazykové aspekty a já ráda změním tu formulaci, aby to bylo lepší. To je obecná myšlenka. Celá řada pozměňovacích návrhů hovoří o oddělené rozpočtové položce. Já jsem se pokusila v pětce navrhnout nevolit okamžitě toto řešení, ale stanovit kritéria. To je, že chceme, aby to bylo urychlené, aby to bylo pružnější a inkluzivnější. A já říkám, nechme to na Evropské komisi, aby předložila skvělé návrhy a skvělé myšlenky, které potom budeme moci hodnotit. A až dojde k revizi nařízení. Doba realizace, já jsem úplně nepochopila problém paní Morán. To je věc, která byla naznačena samotnými pracovníky, zejména v případech, kdy agentury a reintegrační infrastruktura musí být vytvořena poté, co jsou prostředky poskytnuty, tak to trvá až půl roku a někdy déle, než eh, začne vlastní zásah. A pokud tu máte dvouletou lhůtu, tak eh, skutečně to prostě v tomto časovém rámci nestihnete. A asi by bylo lepší nehovořit o konkrétních eh, údajích a já to ráda změním, pokud to pomůže při získání podpory. Záleží mi na tom, aby to byl pozměnce návrh týkající se zapojení samotných pracovníků při fázi realizace. Je to 11 a 16. Minulý měsíc jsme v rámci technické pomoci dali Evropské komisi mimo jiné 35 tisíc euro na pořádání výměny zkušeností s členskými státy, které požádaly o financování. A já si myslím, že bychom jen také měli požádat o uspořádání výměnu zkušeností mezi pracovníky. Pracovníci v Irsku odvedli skvělou práci z ničeho, zorganizovali se a byla by velká škoda, kdyby každý musel takto vlastně začínat od nuly. Poznacená 48 o cizích státních příslušnících. To je zajímavé zjistit. Paní Cornelisen, já se omlouvám, paní předsedkyně. Vyzývám vás, abyste to skutečně dotáhla bilaterálně s paní nic nového tam nezazní a jiná věc, pokud mo, paní Morá bude mít některé informace, co se týče jednotlivých návrhů, tak nám to určitě sdělí. Ale teď jsme skutečně pod tlakem času a já chci opět upozornit paní Morá na pozměnce návrh 3. Nevím, proč si to nepřejete. A zásadní sdělení je, že vzhledem k tomu, že to, o čem se hovořilo v rozpočtovém výboru, znamená, že je velmi důležité a snad bychom o tom měli uvažovat přes noc, případně to řešit formou ústního pozornosti na zítra. Je klíčové, že v tomto výboru panuje konsenzus, že zpráva, která vyjde z našeho výboru, by měla jasně říci, že chceme, aby globalizační fond byl trvalý. A kromě toho chceme se ujistit, že zjednodušení a výjimky, o kterých se uvažuje v rámci krize, byly trvalého charakteru. To jsou dvě věci, pokud hovoříme o tom, co probíhá na rozpočtovém výboru. Ano, paní Mave, já vím dobře, že si to myslíte, ale myslím si skutečně, je to ve zprávě. Ano, mějme na paměti, že v rozpočtovém výboru diskuse bude stejná jako když se vytvářel fond. Takže naše zpráva musí být nad slunce jasnější. Pokud to tam je, tím lépe, ale mějme na paměti, že aby ten text byl upraven, je třeba to vzít v úvahu a měli bychom mít skutečně úplně jasný, jednoznačný. Já cítím, že chcete odpovědět, paní Mora, ale prosím vás, udělaj, učiníme to bilaterálně. Nezdá se mi to úplně vhodné vůči hostovi. Já chci vyzvat kolegy, aby se ke mně připojili co nejrychleji, abychom byli schopni naše stanoviska vysvětlit. Takže někteří čelní členové výboru nás opustí, ale člověk může být na dvou místech současně. Já děkuji panu Moreirovi, děkuji, že pan předseda výboru INTA je zde společné setkání s eh, paní Marion Jensen z Mezinárodní organizace práce, která nám představí výsledky studie o obchodu a zaměstnanosti v kontextu celostové krize. Zajímá to oba naše výbory. Nejdřív dám slovo panu Morérovi a předám předsednictví paní Lin, protože vás bohužel musím opustit. Well, thank you. I think the... Děkuji. Myslím, že bychom měli dát slovo autorům studie, měli bychom jim naslouchat. Nicméně jsem velmi potěšen, že jsem zde a že se s vámi mohu podělit o předsednictví s výborem pro zaměstnanost paní Beres. Sedíme bok po boku na plénu parlamentu A domnívám se, že v tomto směru, vzhledem k tomu, že tato, tento výzkum a tato publikace se týká obchodu a práce, tak je zcela přirozené, že tady jsme pohromadě. Měl jsem možnost si přečíst eh, zhrnutí knihy a myslím, že je to velmi významný výzkum i kniha nejen pokud jde o analýzu dopadu, snižování redukce obchodních toků, snížení platů a také poučení pro budoucnost, co se týče odpovědí, které vlády mohou poskytnout do budoucnosti, aby zareagovali na budoucí krize. Snad ne tak hluboké jako ta současná. Takže bych chtěl poblahopřát eh, autorům studie i výzkumu a myslím, že bychom měli nyní naslouchat jejich závěrům, zejména co se týče poučení a závěrů, která, které by mohly být následovány do budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tento úvod. Hned dám slovo hlavní expertce Mezinárodní práce paní Marion Jensen. Děkuji, děkuji pane Morel, děkuji paní Lynn, děkuji za možnost být zde dnes. Představím tuto publikaci, která vyšla v pondělí. Vypadá takto. Je dostupná na internetových stránkách MOP a Slidy, které uvidí, které jsme připravili, nebudou na obrazovkách, ale na stole máte výtisky prezentace. Tedy kniha Obchod a zaměstnanost v globální krizi. To se týká tedy skučen, sku, sociální dimenze globalizace. A rovněž to odpovídá oblasti působnosti dalších mezinárodních organizací. My jsme tuto knihu představili na konferenci s Progresené světovou bankou, kde byli řečníci z několik organizací OECD, UNCTAD, Světová obchodní organizace a IOM. A oblast globalizace a zaměstnanosti dostává velkou pozornost právě v této chvíli, zejména díky krizi. V této knize jsme se snažili analyzovat a lépe pochopit, jak tato krize, která začala v jedné zemi ve finančním sektoru, jak je možné, že přešla do reálné ekonomiky, tedy z finančního sektoru do reálné ekonomiky a jak se rozšířila z jedné země do dalších a jak vlastně následně ovlivnila většinu zemí světa. Byla to krize, která se rozšířila celosvětově, nebyla to pouze regionální krize. A jeden z hlavních přechodných faktorů u této krize, tedy faktor přenosu, byl způsoben obchodem. A my tedy analyzujeme, jak obchod způsobil přenos krize z jedné země do druhé a jak to zasáhlo zaměstnanost. Obchod se takřka zhroutil během krize a světové společenství něco takového nezaznamenalo, to, co nastalo při krizi. Došlo k poklesu mnohem vyššímu obchodu než u HDP. O 12% v roce 2009 HDP pokleslo na celé úrovni asi o 3%. A tento obrovský pokles souvisel s tím, že dnes jsou země tak integrované, a vzhledem k tomu, že existují globální systémy zásobování, tak pokud prostě v jiné zemi se nedostává, nedostávají pneumatiky, v jiné zbývá, ne, není dostatek kaučuku, v jiné zemi zase nejsou dveře do auta a to má dopad na výrobu v další zemi. Dopad na zaměstnanost byl nejvyšší v těch zemích, které vyvážejí v oblastech, které byly zasaženy krizí. Tyto sektory byly, byly zejména v oblasti paliv a kovů a také automobilový průmysl byl zvláště zasažen. Země, které dodávají automobilovému průmyslu, jako je třeba Ukrajina, která dodává ocel, nebo Liberie, která dodává kaučuk pro pneumatiky, tak tyto země obrovsky utrpěly. Výroba byla zasažena na celém světě. Zaměstnanost ve výrobě poklesla ve Spojených státech velmi výrazně, absolutně ještě více v Evropě, ale poklesla také v Ázii. V jiných sektorech zaměstnanost odolala dobře v Ázii ale poklesla ve Spojených státech a v Evropě. Například v oblasti stavebnictví, v oblasti velko- a malou obchodu. Takže některé oblasti byly, byly méně zasaženy, ale výroba jako taková byla zasažena všude. To se projevilo v menším počtu pracovních míst, v menším počtu pracovních hodin, menších hodinových mzdách a vzhledem k různorodosti dopadu na zaměstnanost je velmi těžké pochopit a měřit, co nastalo na trhu. A proto je obtížné toto téma uchopit. Někde je to počet pracovních míst, v jedné zemi jinde jsou zasaženy platy a jinde zase jednotlivá odvětví. Takže obecné sdělení vlastně, jak ovlivnil obchod zaměstnanost, tak toto je velmi těžko uchopitelné. Abychom mohli lépe a podrobněji pochopit, jaká je skutečná úloha a dopad obchodu na zaměstnanost, musíme se podívat konkrétně na jednotlivé země. My jsme se zabývali tedy nastupujícími a rozvojovými ekonomikami a byli jsme požádáni, aby MOP poskytla rady pokud jde o zmírně dopadu krize a jak postupovat v oblasti zaměstnanosti. Působili jsme v, v Liberii, Ukrajině, Jižní Africe, Brazílii, Egyptu, Ugandě. A tam jsme hodnotili vlastně, jak obchod ovlivnil zaměstnanost. A já vám poskytnu některé, některá zjištění v těchto zemích. Možná si řeknete, to jsou odlišné země od Evropské unie, to je pravda, ale některé doklady, které jsme zaznamenali, jsou relevantní pro Evropskou unii. Na Ukrajině jsme byli pořádajem, kam se zabývali koncentraci vývozu. Ukrajina byla zasažena finančním šokem, ale byla také velmi ovlivněna ztrátami v oblasti vývozu kovu. A vláda nás požádala, abychom dali informace o tom, co se vlastně stalo a jak zlepšit eh, diverzifikaci vývozu. My jsme zjistili, že Ukrajina nejen vyvážela před krizí v těch eh, nejvíce zasažených oblastech, ale také do nejvíce zasažených regionů. Hlavní partner Ukrajiny jsou země v SNS a západní Evropa. A oba regiony byly silně zasaženy krizí. Došlo k poklesu HDP, poptávka klesla, dovozy poklesly. Ukrajina vyváží velmi málo do Číny a do Asie, do Indie, do zemí jako je Brazílie. Takže problém koncentrace vývozu byl nejen co se týče odvětví, ale také u jednotlivých partnerů. Takže rada vládě byla provést aktivní diverzifikaci exportu do jiných regionů. Také jsme pomohli vládě při koncepci eh, vytváření instituce, která by, umo, která by mohla simultánně kapitálově investovat a investovat do kvalifikace, což umožní zkvalitnění vývozu a také pronikat do nových odvětví, aby došlo tedy k diverzifikaci. Ukrajina přišla o pracovní místa minimálně v deseti odvětvích, kde došlo pokles o 15 a více procent. Nejvíce pracovních míst bylo v, ve výrobě nekovových surovin. Toto je sektor, který poskytoval vstupy do vývozu do metalurgického průmyslu. A došlo k vývozu, poklesu vývozu v oblasti metrově a nekovové, tedy suroviny, doš, také zaznamenaly významný pokles. Tato čísla ukazují, že i když ekonomika byla zasažena v oblasti metalurgie, tak nezaměstnanost se projevila i v těch neexportujících odvětvích nepřímé dopady byly velmi významné. A to nám vlastně naznačilo, že dochází k nepří, nepřímým účinkům. Během obchodní krize chtějí vlády pomáhat právě těm odvětvím, která jsou bezprostředně zasažena a dotace do energetiky například pro exportující firmy, ale ukázalo se, že vlastně tyto, tato odvětví nemohou vyvážet, protože nikdo nekupuje jejich výrobky a docházelo k dalšímu propadu zaměstnanosti. Takže toto bylo také důležité pochopit. V Jižní Africe a pro ty z vás, kteří sledují prezentaci, tak eh, přeskakují některé části. V Jižní Africe jsme mohli postupovat velmi sofistikovaně. Tam jsme měli velké soubory dat a mohli jsme požádat kvantitativní modely, protože u Jižní Afriky takové modely existují. Tyto modely jsou trošku dalekosáhlé a teoretické, ale umožní vám přesněji změřit, jaké jsou dopady tohoto obchodního šoku. A také umožní zjistit, jaké jsou nepřímé dopady. Umožní nám změřit a rozpracovat, jak se problém mění z oblasti vývozu do dalších odvětví. A jedno ze zajímavých zjištění bylo, že když jsme díky tomuto modelu odhadli dopady obchodního šoku, ztráta pracovních míst, 900 tisíc pracovních míst v Jižní Africe. To skutečně bylo zaznamenáno. A 390 tisíc pracovních míst, tedy téměř polovina, souvisí čistě s nepřímými dopady. Tedy takzvaný příjmový efekt. To znamená, že ve vývozním průmyslu přijdou lidé o práci, mají nízké platy, mají nižší příjmy, kupují méně oblečení, méně potravin, navštěvují méně restaurace a tyto nepřímé dopady ovlivňují další odvětví, další součásti ekonomiky. A zjistili jsme, že tyto nepřímé dopady jsou obrovské. Tedy největší jsou dopady nepřímé, takže je velmi důležité, aby si politici byli vědomi tohoto jevu, když se snaží řešit eh, dopady. Aby další věc, kterou jsme zjistili, vzhledem k tomu, že naše zjištění se velmi blíží skutečným údajům, tyto jevy se objeví velmi rychle, trvá to několik měsíců a ne roky. Takže i když ten náraz je dočasný, trvá třeba jenom jeden rok, o, o, je, jsou ovněny o některé odvětví, tak se to šíří velmi rychle v ekonomice a je třeba zabránit tomu průniku do celé ekonomiky. Modely se také můžeme zabývat tím, které osoby v ekonomice jsou nárazem ovlivněny, kdo přijde o práci, bohatí, chudí, vysoce kvalifikovaní, málo kvalifikovaní muži, ženy a byli jsme schopni to analyzovat eh, díky modelu pro Jižní Afriku a také studii pro Brazílii. V Jižní Africe se jedná zejména o městské domácnosti, které jsou zasaženy než venkovské domácnosti. Zjistili jsme, že vlastně ztrácejí všechny domácnosti, nejchudší i nejbohatší nejbohatší vlastně přišli o nejvíce, ty jsou nejvíce integrováni v celosvětové ekonomice a ty byly nejvíce zasaženy krizí. V Brazílii jsme se zabývali odstíněnějším obrazem situace. Byli jsme schopni eh, vlastně, jakým způsobem jak majitele půdy a jak majitele kapitálu se vyrovnávali s krizí. A zjistili jsme, že majitele kapitálu byli velmi zasaze, zasaženi obchodním šokem. Ale i ty nízkopříjmové skupiny byly silně zasaženy, tedy byly zasaženy kapitáloví majitele, majitele kapitálu a také ti nejchudší. A na té střední úrovni, zejména u námezních dělníků, námezních pracovní síly, ta situace nebyla tak zlá. A v zemi, jako je Brazílie, jsme očekávali soustředění na výrobu, která je z hlediska využití práce intenzivní. U, na Ukrajině byly nej, nejvíce zasaženy střední příjmové skupiny. Studie Brazílie, o Brazílii nás, nám umožnila zjistit, jaké je využití rozpočtu státu. Jak byl rozpočet státu ovlivněn během obchodní krize. My jsme měřili, jaké budou očekávané ztráty u dovozních cel. Jaké ztráty budou v příjmech eh, z daně z obratu a u nepřímých daní. A potom jsme si řekli, předpokládejme, že vláda chce mít vyrovnaný rozpočet, tedy a zvednou se přímé daně následkem propadu dalších poplatků a daní. A v zemi jako je Brazílie bylo nutné zvýšit přímé daně o 5%, aby byly kompenzovány další daňové příjmy. Brazílie nepatří k nejhůře zasaženým zemím na světě, je to velká země, byla poměrně odolná oproti jiným zemím. Brazílie nezaznamenala finanční šok, každopádně jsme ho nezaznamenali v našem modelu, a nebrali jsme v stimulační balíčky. Pouze jsme se zabývali výpadkem z příjmu kvůli zpomalení ekonomiky a museli by zvýšit daň z příjmu o 5%. Takže to skutečně vypovídá o velkém vlivu na rozpočtovou politiku vlády. V Liberii což je velmi odlišná země od Evropské unie. Žádná data nebyla dostupná, žádné modelování a je třeba pro zjištění navštívit zemi a snažit se získat veškeré celonárodní údaje, které jsou dostupné. A pro zaměstnanost je třeba hovořit s lidmi, se zúčastními stranami, se sociálními partnery, a to jsem udělala. Proč hovoříme o Liberii? i když je to tak odlišná země oproti zemím Evropské unie. Je to proto, že v Liberii jsme zaznamenali zajímavé příklady toho, proč a jak volatilita, kterou jsme zaznamenali během krize a volatilita, kterou jsme viděli v minulosti díky změnám cen potravin, jak to ovlivňuje dlouhodobě ekonomiku a jak to může ovlivnit růst dlouhodobě. Proč? v období takové volatility společnosti čekají s investicemi. Obávají se investovat kvůli nejistotě. Méně investic, méně budoucího růstu. V zemích jako je Liberie příjmy klesají, domácnosti, které nemají příjmy, hovoř, uvažují o migraci, berou děti ze školy. Méně vzdělání znamená zase do budoucnosti menší růst a vyjednávací pozice vlády jsou také ovlivněny. V Liberii vláda vyjednávala ústupky koncese na těžbu a na kaučuk a vláda potřebovala hotovost a vyjednala velmi špatné dohody. A zase to znamenalo menší příjmy pro vládu do budoucnosti. Ekonomové to vědí, dlouhodobě volatilita negativně ovlivňuje růst. A to jsme zaznamenali v celstvé ekonomice a bude to mít dopad do budoucnosti. My jsme využili různé přístupy pro vyhodnocení dopadu obchodu na zaměstnanost. My pokračujeme v této snaze a v kontextu velkých projektů financovaných Evropskou komisí je to eh, řešení dopadu obchodu na zaměstnanost a my připravujeme nástroje, které by, které by toto řešily v plodních zemích. V této oblasti působíme s pomocí Evropské komise. Pokud jde o politickou oblast, jak jsme postupovali? Během krize a již před krizí zazněly hlasy, které volaly po konzistentnější politice rozhodování v oblasti obchodní, v oblasti finanční, v oblasti zaměstnanosti by mělo být konzistentně, nemělo by být vzájemném rozporní. A v této knize jsme se snažili zjistit, zda je možné přinést konzistentní řešení v období krize, kterou jsme zaznamenali, když se podíváte na krizová opatření v oblasti zaměstnanosti a v oblasti obchodu. A když jsme analyzovali politická řešení ze strany MOP, například eh, celosvětový pakt o práci a sdělení dalších organizací, zejména Světové obchodní organizace. A zabývali jsme se tím, jak do jaké míry jsou tato řešení v souladu nebo v rozporu. A z obou stran existovala obecná schoda na mezinárodní politické úrovni, že by bylo negativní upadnout do spirály ochranáctví. Bylo by to záporné, negativní pro obchod i zaměstnanost. A toto varování zaznělo i od dalších světových organizací. Během na začátku krize byly velké obavy, že finanční krize ovlivní obchod, protože vývozci nebudou mít přístup k vývozním úvěrům. A vývozní úvěry jsou velmi důležité pro placení vývozu. Takže zaznělo volání o pomoc ze strany vlád a členové G20 věnovali 250 bilionů na podporu vývozu. A my jsme zjistili, že na Ukrajině i v jiných zemích, v Maroku, že ve všech zemích, kde byly k dispozici tyto prostředky, ale společnosti je nevyužívaly, protože nikdo nechtěl jejich výrobky, takže nemohli vyvážet. Problém nebylo v tom, že by nemohli financovat dopravu a vývoz, ale problém byl v tom, že neexistovala poptávka a nebylo možné tady vyvážet. Takže tato politika byla nezbytná v celé řadě rozvíjících se a nastupujících zemí. Potom jsme se zabývali také politikou, kterou nazýváme oborovou politikou. Proč se zabýváme oborovou politikou? To jsou politiky, které se zaměřují na konkrétní společnosti nebo na konkrétní odvětví. Například eh, metalurgie na Ukrajině, eh, automobilový průmysl, anebo specifické obory, které trpěly během krize. A tyto politiky jsou ve skutečnosti nespadají do dohod VTO. Existuje dohoda o dotacích, kdy dotace pro vyvážející společnosti jsou zakázané a dotace pro konkrétní obory jsou považovány za spochybnitelné. To znamená, že další člen VTO může říci, tato politika se nám nelíbí, je třeba s tím přestat. Takže oborové politiky jsou považovány za narušující světový obchod a nežádoucí. A to také vychází ze sdělení G20 ve zprávách, které byly zaslány G20. Pokud jde o mez, pro globální pakt o zaměstnanosti MOP, tak ten podporuje zaměstnanost v oborech, které jsou pracovně intenzivní. A poslední zprávy VTO o ECD a UNCTADu pro G20 je rozdíl mezi oborovými opatřeními ve prospěch kapitala, ve prospěch práce. A rady byly takové, že pokud je o jednotlivé kroky, ty sektorální opatření ve prospěch kapitálu by měly být odstraněny jako první, protože narušují světý obchod více než ta opatření, která podporují zaměstnanost. A na základě diskusí v VTO a v OECD bylo vysvětleno, proč z jejich hlediska opatření zaměřená na zaměstnanost, i když jsou specifická pro jednotlivé obory, napomáhají více než ta opatření, a vstupy, které se zabývají kapitálovou stránkou jednotlivých oborů. Jedna výjimka je infrastruktura. Infrastruktura dostala velkou pozornost v stimulačních balíčcích. Velké prostředky byly vynaloženy na infrastrukturní opatření a v rámci dohod VTO to nepředstavuje narušení světového obchodu. Lepší infrastruktura má potenciál snižovat dopravní náklady a usnadňovat obchod. Takže infrastrukturní opatření jsou pozitivní pro obchod. A tato opatření mohou být také pozitivní pro zaměstnanost, protože tyto obory jsou pracovně intenzivní. Máme průřezová opatření, která odlišujeme od prvních opatření, o kterých jsem hovořila a nejsou zaměřena na specifické obory a společnosti, ale spíše na určitou skupinu populace, například nezaměstnané, anebo chudé, mladé, anebo seniory. Takže se to netýká výrobního oboru, ale průřezově se to týká určité populační skupiny. A tato opatření nejsou považována za narušující dohody VTO mohou řešit jak přímé i nepřímé dopady obchodního šoku. Pokud nezaměstnaný dostává podporu v nezaměstnanosti, tak se nikdo neptá, zda přišel v práci v exportním oboru anebo v jiném. A řeší se tím přímé i nepřímé dopady a to má velmi žádoucí charakteristiky. Mo Práce MOP i práce své banky ukázaly, že průřezové politiky jako tyto jsou velmi efektivními nárazníky v případu takovéto krize. Borsa Familia, program Borsa Familia v Brazílii zajišťuje podporu pro chudé rodiny a funguje automaticky a tyto rodiny automaticky dostaly prostředky a vláda mohla velmi jednoduše změnit charakter programu, zvýšit přístup pro další rodiny, protože existoval určitý legislativní rámec. Pokud něco jako existuje, tak je možné to měnit. Budovat to v čase krize je velmi obtížné, protože je to časově velmi náročné. Takže průřezové politiky, které často mají charakter programu sociální ochrany, nenarušují obchod a jsou velmi efektivní v období krize. A to bylo dokázáno během současné krize a také během jiných krizí, jako byla třeba azijská krize před několika lety. Tedy, abych to zhrnul, k čemu jsme dospěli. Tedy ponaučení z této krize byla významná a v součtu se týkala všech příslušných zemí. Nepřímé dopady na zaměstnanost jsou značné a zhmotňují se velmi rychle, takže soustředit se pouze na oblast obchodu by vlastně nezachytilo celý problém. Také jsme zjistili, že rozdělení je zasaženo, ale to závisí na jednotlivých zemích a také na vývozech. Také jsme zjistili, že volatilita, kterou jsme zaznamenali v posledních letech a ty nárazy, které se projevily, má, mohou potenciálně mít dlouhodobý dopad na růst, protože snížení investic, ke kterému dochází během krize. Na úrovni politické postup, který jsme provedli, je užitečný z hlediska snahy o větší konzistentnost, soudržnost politik v jednotlivých oblastech. A také jsme byli v tomto podpoření kolegy z dalších mezinárodních organizací. Existuje široká schoda, že jednotlivci chtějí být chráněni před nárazy, které se projevily v posledních letech a které měly velký individuální dopad. Také jsme zjistili, že systémy sociální ochrany jako je systém podpory nezaměstnanosti nebo převod, převod prostředků zacílený na zranitelné skupiny populace, jsou velmi efektivní a nenarušují obchod. Z našeho hlediska jsou velmi soudržným a konzistentním nástrojem a tato opatření stojí finanční prostředky. Všechny ty, všechna tato opatření jsou finančně náročná, ale vytvářet eh, stabilní, solidní státní rozpočty je významné. A my jsme také viděli, jak v naší práci jsou eh, státní rozpočty negativně ovlivněny v období krize, ale naše rada by byla, je třeba mít eh, zdravé rozpočty, ale to by mělo znamenat, také, že sociální systémy by neměly být tímto ohroženy, protože pokud přijde další krize, tak sociální systémy, eh, systémy sociální ochrany jsou velmi efektivním mechanismem, jak v období krize pomoci. Děkuji vám mnohokrát a jsem připravena na vaše otázky. Děkuji, to bylo eh, velice eh, zajímavé, vše, co jste nám sdělila a e, jsem si jistá, e, že budeme moci jednotlivým členům našeho výboru předat e, kopii vašeho vystoupení. Takže nyní dám slovo panu Koferatimu na začátek. Pane předsedo, chtěl jsem pogratulovat za vynikající práci, která poskytuje nejenom argumenty, ale také číselné údaje, data, velice konkrétní hodnocení, které je užitečné pro odstranění některých legend, eh, které již eh, cirkulují. Ve vaší studii kromě toho vidíme, na rozdíl od toho, co tvrdí mnozí, vidíme, jak krize závažně zasáhla všechny země světa. My jsme si trochu zvykli na určitý deformovaný způsob našeho uvažování, si myslet, že velká krize vznikla ve Spojených státech a rozšířila se do světa a zasáhla země, které se trochu podobají eh, USA, to znamená zasáhla ty nejvíce rozvinuté země, ale není to tak. Vidíme, že i ty nejslabší země byly těžce postiženy krizí. A je, z toho vyplývá scénář, který zahrnuje nejenom prvky, které vedou k celosvětové chudobě, ale vidíme, že všichni jsou na tom hůře než dříve. A kromě toho, jak vidíme velice dobře na tom, jak jste nám uvedla, vidíme, že jsou zde některé rozdíly a nerovnosti, které eh, jsou závažné i právě pro tu fázi obnovy Kromě toho nevíme, kdy dojde k fáze obnovy a jaké bude mít dimenze. Kromě toho potřebujeme celosvětovou governance, abychom ještě neprohloubili rozdíly, ke kterým krize vedla, ale abychom naopak se pokusili eh, k urovnání těch extrémních pólů. A podle mne je velice důležité eh, i některé hypotézy eh, hospodářské politiky, já se domnívám, že to první, co bychom měli udělat, nebo jedna z prvních věcí, je nepřestat um, ehm, neunikat se k protekcionismu. Potřebujeme regulovaný trh a v rámci tohoto trhu se práce, práce musí mít eh, hodnotu, kterou historicky má a trh práce. Zejména je to ta sociální hodnota, protože Práce má sociální hodnotu a musí být schopna generovat příjem, který umožní osobám, které pracují, eh, důstojný život. Na druhou stranu je zde význam sociální ochrany. Hovořila jste o sociálním zabezpečení a je zjevné, že osoby, které nejsou ve svých komunitách chráněné, tak jsou nejzranitelnější, nejslabší a jsou také nejkonfliktnější. Protože tam, kde není ochrana, tak eh, pracovní poměr je jediný, jedinou oblastí, kde příslušné osoby se snaží najít změnu pro eh, redistribuci příjmu a toho, co stát nezaručí. Dále jsou to školky, možnosti eh, dobrého důchodu, dobré penze. Je tedy nutný systém sociálního zabezpečení. A velice mě zajímal váš názor, jestliže máme současnou situaci a vidíme dynamiku věcí a to, co následuje, tak um, aktivita velkého obchodu, jako v oblasti služeb, tak v oblasti zboží, a nejde jenom o, o konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž, založenou čistě na nákladech. Ale um, abychom snížili náklady, tak eh, může dojít k poškozování základních eh, práv lidí. Je to práce dětí, nemožnost eh, se organizovat a nemožnost se združovat, nemožnost vykonávat základní práva osob. A já se tedy ptám, není možná na čase opět navrhnout, opět nadnést jako argument v diskuzi téma sociální klauzule a ne to je ne v znění, jak bylo navrženo před několika lety, ale jako závazek k vzájemnosti. Ty nejchudší země vždy viděly sociální klauzuly jako pokus eh, eh, bohatých zemí vyvážet zboží a nezarukušovat práva. Ale možná, že v rámci do které, situace, do které jsme se dostali, bychom mohli eh, mít toto ustanovení s tou novinkou vzájemnosti. Možná, že je to po určitém časovém odstupu opět aktuální. Thank you. Uh, if we want to get any replies, can you, uh, uh, Děkuji. Um, prosím vás, abyste byli velmi struční, pokud chcete odpověď, pan, paní Lamper. Bylo to velice zajímavé vystoupení. Vaše prezentace vycházela z ze sociálního zabezpečení, které mělo být vlastně tím základem té vyváženosti z hlediska existenčních možností. Možná by bylo dobré se podívat na to, jaké případné účinky by tady nastaly ve chvíli oživení ekonomiky a jak by se to přenášelo do těch různých odvětví. Mě zaujalo, že eh, převážný vliv to mělo na chudé populace. Jakým způsobem je možné eh, podpořit tyto populace? Zvláště eh, pokud je zde snaha podporovat cíle milénia. Liberie je mm, velmi výmluvným mm, příkladem. Jde teď o to, jakou podporu by Evropská unie mohla poskytnout těm nejchudším zemím v období krize. Eh, změní se situace. A ten příklad Liberie mě velice zaujal v tomto ohledu. Eh, bude tady zřejmě dlouhodobý dopad, eh, ale ta potřeba financí je okamžitá samozřejmě jsou tady určitá rizika z hlediska možností budoucnosti. Měl bych mnoho dalších otázek, ale omezím se na toto. Pan Cirkas. Velice stručně, paní eh, předsedkyně, bych chtěl poděkovat eh, za tuto práci. A chtěl bych vás informovat, že vypracujeme zprávu z vlastní iniciativy ten příslušný socialistický poslanec tady nyní není, ale velice ho zajímá tato zpráva ohledně externí dimenze. A samozřejmě my podporujeme to, co je organizováno v rámci MOPu, tak, abychom mohli spevnit náš sociální model a mohli ukázat, že samozřejmě to, co je vhodné pro nás, se může aplikovat také pro ostatní. Všichni jsme vlastně na stejné lodi. Pokud možno, měli bychom získat eh, celý tento text. Vy jste řekla, že je to možné, že je to na webových stránkách. Nás to velice zajímá z hlediska této zprávy z vlastního podnětu. Ano, určitě to bude velmi užitečné. Další řečník. Pan Morera bude hovořit na závěr. Poznámky, některé výzvy a široce pojaté předpoklady dopadu krize na zaměstnanost. Někdy slyšíme velmi často zde v parlamentu tyto věci. A jinde, že nejméně rozvinuté země nemají, které nemají žádnou odpovědnost eh, za krizi, byly zasaženy nejhůře. A není to pravda, protože existují významné důkazy, že nejvíce zasaženy byly nejbohatší země, pokud jde o zaměstnanost. To je zejména na, v té části prezentace, kde máme Azii, Amerika a Evropa, a to je úplně jasné. Druhá poznámka z mé strany je, že ve studii je prokázano, že nejlepší reakce na dopad krize v oblasti zaměstnanosti v případě ztráty poklesu pracovních míst není ochranářství a a vytváření uměl, umělých pracovních míst, ale opatření sociální ochrany, která poskytují přiměřený příjem zasaženým krizí a obchodní otevřenost znamená být vystaven obchodním krizím. A samostatně existující systémy nejsou zasaženy krizí, to je samozřejmě. Ale jsem pevně přesvědčen, že dějiny prokáží, že bez eh, otevřenosti obchodu neexistuje ani růst, ani vytváření nových pracovních míst. Neznám žádnou zemi, která by byla schopna dosáhnout udržitelného rozvoje a vytvářet pracovní místa bez otevření se obchodu. Takže není rozpor mezi obchodem a zaměstnaností. Naopak, není rozvoje bez obchodu. Může být obchod bez rozvoje, ale je možné snoubit obojí dohromady, aby se obchod stal významnou pákou pro rozvoj a vytváření pracovních míst a také blahobytu. Děkuji a velmi stručně se vrátím k paní Marion Johnson aby zpěl na konkrétní otázky, ale je mi to, že nemáme další čas. My bychom všichni si přáli více času, ale není to možné. Děkuji za tyto zajímavé otázky. Pokusím se být stručná a já už jsem z z nich odpověděla. Poslední komentář. Ano, skutečně studie byla napsána v duchu že obchod dává mnoho možností, mnoho příležitostí, příležitostí a to není studie proti obchodu. Je to studie, která se zabývá, jak prospěch z obchodu může být maximalizován a jak může být snížena naše zranitelnost vůči vnějším nárazům a jak můžeme zachovat veřejnou podporu pro obchod. A to je skutečně základní zaměření této studie. A anekdoticky řečeno, já jsem pracoval 9 let v VTO a asi bych těžko psala eh, protekcionistickou, protekcionistickou studii. Vítám vaši knihu, říká pan předseda. Také se vracíme k jedné z první otázek. Zda nejchudší země nebyly zasaženy. Ano, bohaté země byly zasaženy finanční krizí a obchodní krizí. Většina rozvojových zemí nebyla vystavena finanční krizi. Co se stalo se zaměstnaností v rozvoji zemí? Ano, existují údaje ve studii, asi jsou to ty nejlepší údaje, které jsme mohli získat, ale z rozvojových zemí máme skutečně velmi málo informací. V řadě rozvojových zemí, jako je Liberie, přes 90% pracovních míst jsou neformální ekonomice. A o tom nemáme žádné údaje. Máme informace z pohovoru z diskusních skupin. Víme, že lidé přišli o 80% příjmu, víme, že lidé bojovali o život, protože neměli žádné prostředky na přežití, ale to nejsou žádné vědecké důkazy. Takže je těžké analyzovat tyto otázky, takže jeden způsob pomoci, zejména pro MOP, pro získání více informací o dopadu obchodu je podporovat iniciativy směřující k lepším údajům nejen o pracovních místech, ale také o kvalitě pracovních míst. Zda je na čase aktivněji působit pro to, aby obchod byl pozitivní pro pracovní místa, ale i kvalitu pracovních míst, nové nová sociální ustanovení. Já nemohu na to odpovědět, na to musí odpovědět eh, političtí představitele, ale MOP v současnosti působí. MOP se stala členem klastru o produktivních kapacitách obchodu Spojených národů. A Vedeme projekty v oblasti technické pomoci směřující k podpoře obchodu, ale to souvisí také s podporou obchodu v rámci VTO. A do toho vkládáme vlastně dvě základní složky. Pomáháme zemím, aby byly konkurenceschopnější a aby současně věnovali pozornost podmínkám zaměstnanosti, pracovním podmínkám v oblasti vývozu. A snažíme se pomáhat zemím, aby zvýšili kvalitu svého vývozu a je možné díky tomu vyplácet kvalitní mzdy a zajišťovat kvalitní pracovní místa. Tedy jak být konkurenceschopní a mít současně důstojné pracovní podmínky. A často se zvyšuje produktivita, pokud jsou lepší pracovní podmínky. Kvalita výrobků, kvalita služeb se zvyšuje. Další oblast, kde působíme, o tom jsem již hovořila, pomoci zemím diverzifikovat ekon, ekonomiku a vývoz, protože díky tomu jsou méně zranitelné v, v případě krize. A darcovská komunita podporuje také tyto snahy. MOP pomáhá zemím, aby byly méně vystavené vnějším nárazům. Další oblast, kde působí MOP, je oblast poskytování sociální ochrany pomáhá zemím vytvař, vytvořit určitý práh sociální ochrany. Máme v tomto směru odborné kapacity a zlepšené systémy sociální ochrany v různých zemích. Existují díky tomu, protože sociální systémy se velmi liší v jednotlivých zemích, závisí to na konkrétní situaci. Podpora těchto iniciativ je více než vítaná. chci vás informovat o dalším projektu. Je to společný projekt s VTO financovaný Mezinárodní obchodní komorou a Roslovou nadací. A titul této studie je, aby globalizace byla sociálně udržitelná. Týká se to vytváření pracovních míst a tento projekt je veden a podporován třemi organizacemi je to pozitivní přístup k tomu, aby obchod a globalizace vlastně se vyplácely všem. Mám několik výtisků té knihy tady. Kniha bude brzo na prodej na internetu i v knihkupectvích. A je to na cestě mezi, mezi Indií a Ženevou, protože využíváme globální sítě pro výrobu této knihy. Paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát, to bylo naprosto fantastické. Věřím, že by řada z nás měla další otázky, ale zakončíme toto jednání. Paní předsedkyně se omlouvá tlumočníkům. Děkuji vám mnohokrát, paní Jansen. Děkuji, pane Moreiro. A zítra se opět sejdeme zde v 9 hodin a začneme rozvojem pracovních míst pro nová pro nové udržitelné hospodářství.